mes chers collègues, euh, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous commençons notre... Takže zahájíme práci s mírným zpožděním mm, jak jsme se postupně trousili z dovolených. Těší mě, že vás tady všechny vidím. A A e, toto období, které bude rozpočtově velice nabité, jako každý rok, určitě nebude o nic lehčí než v loňských letech, minulých letech, ale určitě to bude důležité, protože budeme mít příležitost projednat poslední e, roč, rozpočet e, v rámci našeho mandátu. Vy jste se seznámili s programem Jestli nemáte k pořadu jednání žádné připomínky, tak já bych chtěl říci, že u bodů 10 a 19 navrhuji odložit je na jindy, protože některé nové informace, především k bodu 10, což je e, umístění sídel orgánů Evropské unie, takže ty no, v posledních dnech jsme obdrželi nové číselné údaje ohledně e, nákladů na fungování sídel a proto zpravodaj požádal o odklad. Co se týče bodu 2, sdělení předsedy, e, to máte v Kobe News. Bod 3. Já navrhuji schválit zápis z předchozích schůzí, tedy z 26. a 27. června, 1. a z 11. července. Jako obvykle, pokud do konce schůze nikdo nepředloží připomínky, budou zápisy považované za schválené. A tím se dostávám k bodům 4 a 5 o víceletém finančním rámci a rovnou dám slovo některému ze zpravodajů, tedy Ivajlo Kalfin bude mít později nějaké povinnosti a chce hned vystoupit, tak prosím. Uh, I would, uh... Děkuji, pane předsedo, já to Eh, uvedu jenom velmi stručně, co se týče obsahu víceletého finančního rámce a interinstitucionální dohody. A nejdůležitější je, bude asi harmonogram, jak k těmto věcem přistupovat. A, eh, takže velmi stručně V obou dokumentech není tak dalece co říci, eh, čili k VFR jenom jedna věta. Parlament nemá právo tam cokoliv měnit. My nemáme možnost přinášet pozměňovací návrhy do textu. Je tu jenom jedna věc, ta se týká návrhu eh, tedy je tam návrh rady a s tím my můžeme buď souhlasit nebo nesouhlasit a když budeme hlasovat, tak eh, toto budeme mít na paměti. Druhá, druhá stanovisko je stanovisko AFKO, což je příslušný výbor pro interinstitucionální dohodu a já doufám, že kolegové naše návrhy eh, přijmou bez eh, velkých změn, protože máme zkušenosti s jednáním s radou a ohledně VFR a Dohoda, které bylo dosaženo, se zdá být maximum možného a současně nejsme obecně spokojeni s celým tím postupem, s průběhem těch jednotlivých jednání. Proběhla celá řada schůzek s předsednictvím, ale nemělo to velký vliv na eh, rozhodování rady a velice vážné věci spojené se skutečností, že rada v v únoru eh, začala a prakticky uzavřela některé eh, body, které podle právního základu rozhodla bez eh, Evropského parlamentu, my to ale považujeme nadále za otevřené a jsme přesvědčeni, že po této první zkušenosti od platnosti Lisabonské smlouvy, tedy o jednání Eh, VFR, měli bychom z toho vyvodit závěry a mm, před průběžnou zprávou v roce 2016 navrhnout zlepšení eh, průběhu interinstitucionálních jednání a především zdůraznit roli eh, parlamentu jako spoluzákonodárce. Takže to je náš návrh a doufáme, že se to objeví v tom závěrečném návrhu F Eh, FK, které předloží plenárce. Jsou tam dvě podmínky, to znamená dodatečné platby a za druhé otevření problematiky právního základu, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet a případně bychom toto doporučení pak pozměnili, ale to je obecně to, co navrhujeme a nejzajímavější část se týká toho, jakým Evropský parlament bude přistupovat k hlasování, kdy a e, zda podmínky, které jsme stanovili, budou naplněny. Děkuji. Děkuji, Vajlo. Mezitím do sálu přišel Alexandr Alvaro. A tak bych mu chtěl eh, říci, že jsme moc rádi, že se vrátil ve formě. Měli jsme eh, starosti, ale pak jsme se mm, dozvěděli, že jsou dobré zprávy a nejlepší zpráva je, že přišel zpátky a tak máme velikou radost, že můžeme s tebou dál pracovat, takže ti blahopřejeme k tvé statečnosti a jsme moc, moc rádi, že jsi zase zpátky mezi námi a že nám budeš moci nadále pomáhat svým umem a nadšením. Tak, takže pokračujeme dál o VFR. Chtějí zpravodajové doplnit něco k tomu, co řekl Ivajlo Jean-Luc? Ani ne. Já ty jsi, uh, hovořil jsi o včerejších kontaktech? Ne, dobrá, takže možná bych to tam doplnil, že ty kontakty ze včerejška potvrdili, že obě ty podmínky by měly být naplněny, takže proto jsme hlasování eh, dali na druhé říjnové zasedání, na druhou říjnovou schůzi a s tím, že to můžeme i odložit, pokud by ty podmínky nebyly naplněny, protože v některých výborech se zdá, že jsou velké problémy s legislativním pracemi a jsou tam nějaké pochybnosti ohledně těch 3,9 miliard, takže to budeme sledovat a e, diskuse o VFR je, ještě poběží, máme čas a uvidíme ve Štrasburku, jestli e, jak to budeme řešit. Ano, Dobrá, děkuji, Jean-Luc. Anne, chcete vystoupit? Well, I, I haven't much to, uh, to... Já zase nemám až tolik co dodat k tomu, co tady zaznělo. Myslím, že celý tento postup ukazuje jednu věc a to, že Evropská rada udělala závažnou chybu, že se pustila do tohohle toho legislativního procesu. Teď jsme v situaci, kdy nemůžeme zakončit ten víceletý finanční rámec, protože nemůžeme zakončit práci na těch legislativních záležitostech a rada je tak, zdá se, zablokována ve své pozici. Já to vnímám jako naprosto směšnou situaci to, že nemůžeme zakončit ten rámec pro příští rok. A věřím, že to Evropské radě poslouží za lekci. A navíc my jsme jim to od samého počátku takto říkali a řekli jsme jim, že když budou postupovat tak, jak nakonec postupovali, že se dostaneme do svízelné situace a v té teď právě jsme. Je tady mezi institucionální dohoda a MFF Eh, které prostě budou eh, značně eh, ovlivněny otázkou zemědělství a regionálních a rozvoje venkova. Aleksandr. Děkuji. Děkuji vám. A já se nebudu vyjadřovat k rozpočtu, ale rád bych vám poděkoval za velmi laskavá slova. Ještě jednou díky. Děkuji vám také za vaši reakci. Musím říci, že je zajímavé, že pak po tak dlouhé nepřítomnosti, eh, když jsem přišel, tak jsem si eh, položil otázku, změnilo se něco? A zjistil jsem, že ne, nic se nezměnilo. Eh, Eh, samozřejmě eh, si můžeme položit otázku, jak je to s těmi sušenkami ke kávě. V každém případě vám děkuji za veškerou účast během své nepřítomnosti. Eh, já jsem už opět eh, zdrav, pomalu mohu začít pracovat a vidím, že eh, diskuze s radou pokračují stejně jako předtím. A na závěr mi dovolte, abych poděkoval jak zaměstnancům, sekretariátu výboru a všem dalším kolegům za to, jak eh, spravovali moji kancelář během mé nepřítomnosti. Není to vůbec samozřejmé a ukazuje se, že navzdory všem rozdílům eh, není kolegialita v tomto parlamentu pouhým slovem na papíře, ale že je skutečností. Eh, ta nepřítomnost, kterou eh, jsem právě eh, prožil, relativizuje určité věci, to znamená, že přistupuji k práci nyní s trochu eh, volnějším, svobodnějším přístupem. Děkuji. Děkuji, Alexandře, máme velikou radost. A ještě mezi, v rubrice Dobré zprávy bych chtěl oznámit a poblahopřát dotyčnému, v rodině Jose Luise Pacheco se narodila malá Italka, nová, Julia. On tvrdí, že je Portugalka, ale to je malá Italka, která se právě narodila, takže mu blahopřeji. Tak, takže máme to první zasedání po prázdninách, takže máme ještě takové prázdninové nálady, ale vraťme se na zem. A, e, takže hovořili jsme o tom časovém programu QFR. A pamatujete si, jak bylo řečeno, jak říkal Ivajlo i Jean-Luc, že máme červencové usnesení, podle něhož parlament velkou většinou eh, dal souhlas k politickému kompromisu ohledně VFR a oznámil, že parlament bude hlasovat na plenárce to, tak, to znamená, to je ten právní hlasování, to znamená ratifikace toho, této dohody, že nastane, až budou texty k dispozici, to už tedy máme, a až se ujistí, že budou naplněné dvě podmínky. To znamená, za prvé budeme mít k dispozici veškeré potřebné eh, platby pro rok 2013, především pro druhou tranči opravného rozpočtu 3,9 miliardy. A za druhé, že jednání o legislativních Eh, o, o politikách financovaných v rámci VFR, o nařízení o tomto bude předmětem politické dohody nebo um, dospěje do uspokojivého bodu tak, aby eh, parlament mohl stáhnout své výhrady. A jak říkali zpravodajové, v tuto chvíli zatím žádná z obou těchto podmínek není naplněná. Takže my hned v zápětí se mm, projednáme návrh rozpočtu na rok 2014. Ministři financí zaujali stanovisko k rozpočtu 2014, které je v rozporu s dohodou o VFR. Čili ta atmosféra je poměrně překvapivá a nepřijatelná pro parlament a tedy na straně rady. A co se týče legislativních nařízení, eh, jednání postoupila u většiny eh, rozpočtově významných nařízení, ale tak, jak se dalo očekávat, eh, parlamentní delegace mají proti sobě delegace rady, které se domnívají, že to, co je napsáno v závěrech eh, Evropské rady z 8. února, eh, spadá do VFR a již o tom nelze jednat, přičemž eh, pr- právně to může parlament změnit, protože se jedná o spolurozhodování. A jsou tady dva nebo tři velice významné politické problémy, které zatím stojí, a je to především problém makroekonomické kondicionality. Teď se o tom jedná, uvidíme, jak to skončí, ale Vzhledem k těmto nadále ještě otevřeným otazníkům kontaktní skupina včera rozhodla, že o měsíc odloží hlasování o celém VFR. Původně se před prázdninami počítalo s tím, že se bude hlasovat v září, v září to nebude, nebude to ani na první plenárce v říjnu, bude, Eh, bude to asi současně s hlasováním o rozpočtu na rok 2014, to znamená druhá říjnová plenárka, pokud samozřejmě ty podmínky budou už naplněny. Ale my tedy nyní pracujeme v tomto časovém horizontu. Takže dobrá zpráva je, že mimořádná schůze rozpočtového výboru, kterou jsme plánovali na příští týden do Štrasburku, aby eh, hlasoval o VFR, není nutná. Takže budeme mít ve Štrasburku obvyklou schůzi koordinátorů, ale nikoli plenární. Salvador požádal o slovo. Sí, <clears throat> sí, presidente, está claro que... Děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že problémy se nevyřešily. Že tu i nadále čelíme problémům, pokud jde o druhou tranži prostředků, které jsou nutné v rámci opravného rozpočtu. Komisař zodpovědný pro roz, za rozpočet musí eh, celou záležitost ratifikovat a body, v nařízení, o kterých se zatím jedná, jsou stále otevřené. Výbory všech, předsedové všech výborů, které se tím zabývají, nás eh, o tom informovali. To znamená, že je tu pouze celá řada domněnek, otázek, které se nabízejí. A já bych tedy od tří zpravodajů eh, na téma VFR, kteří jsou eh, v tomto sále, rád věděl, jak se k tomu staví litevské předsednictví. Jak si představuje další postup vyjednávání? Eh, mají chuť vůbec dosáhnout nějakého koncenzu? Eh, budou to ulehčovat, anebo se do těch jednání vůbec nebudou pouštět a teprve v posledním okamžiku eh, přistoupí k vyjednávání s parlamentem. Děkuji. Ano, děkuji, Duran. Děkuji, pane předsedo. Já bych navázal Eh, jsem předseda své frakce, zodpovědný za kohezi, rozpočet a tak dále. Před dvěma dny jsme se setkali se svými koordinátory a eh, s Kabula Santosem, eh, s pravodajem pro otázky rozpočtu a dalšími. Musím říct, že to je všechno velice Ehm, špatné, ehm, ta podmíněnost, ale těch témat je víc, například zemědělství. Stále se ještě vyjednává eh, k, ohledně velkých záležitostí, jako jsou například přímé platby, což je velmi komplikovaná otázka. Pak se jedná o flexibilitu mezi prvním a druhým pilířem. To je téma, eh, které jsme už my řešili celé měsíce, celé roky. Hovoříme o té flexibilitě mezi prvním a druhým pilířem a to není jediné téma, je jich mnohem víc. Problém Eh, a tady asi reaguji na Salvadora, je v tom, že jednotliví ministři zodpovědní za tato vyjednávání prostě cítí, že nemají mandát k tomu vyjednávání. Jak toto vlastně rozplést, eh, toto klubko? Eh, jak se vymotat z této slepé uličky? Musíme se posunout o úroveň výš, protože tady prostě není možné, aby naši zpravodajové a koordinátoři ty věci řešili s ministry. My to musíme posunout o úroveň výš a vy, eh, předseda Schulz, se musíte spojit s Evropskou radou, protože eh, jinak nebudou jednotliví ministři za ty rezorty schopni ty věci řešit. Já jsem to eh, měl v úmyslu řešit na kontaktní skupině, ale musíme to posunout výš, protože jinak nebude dost času. Děkuji, Durané. Další je Anna. No, bylo to v kontaktní skupině prodiskutováno a myslím, že to, co jsme e, slyšeli od předsedů e, jednotlivých výborů, e, je, že prostě potřebují tlačit, potřebují vyvíjet ten tlak ohledně odložení e, té dohody. A já si vlastně myslím, že rada se snaží být nápomocná, protože v těchto jednáních, ať už se jedná o zemědělství nebo o regionální záležitosti, naši, e, naši vyjednavači řekli dobře, nebudeme e, šahat na ty národní obálky, to je citlivá záležitost, jsou to peníze rozdělované mezi členskými státy, ale pak jsou další otázky, které s námi prostě musíte diskutovat. A je tady mandát rady. Já si myslím, že problém v regionálních záležitostech je v tom, že to bude všechno nesmírně obtížné, protože už eh, tak je to 27 států, které se dohodly a je obrovsky obtížné to znovu otevírat. A najednou v zemědělství, tam se mi zdá, že litevské předsednictví bylo trochu zaskočeno že tady byl nějaký problém a že se vlastně eh, ne, vytasilo s nějakým mandátem. Já si dělám eh, trošičku starosti, zdali my jako parlament máme skutečně to, ten správný vliv. V některých těch oblastech, jako například je otázka flexibility mezi pilíři v zemědělství, existují rozpočtové záležitosti, které jsou s tím spojeny. Pokud přenesete prostředky z prvního do druhého pilíře, tak musí existovat spolufinancování, protože vy berete peníze z oblasti, kde jsou striktní pravidla, kontrolní páky a tak dále, do oblasti, kde to je trochu individuálnější, kde si s těmi penězi můžete trochu hrát. Takže je dobré mít tady ten princip spolufinancování, aby to bylo trošičku seriózněji eh, E, spravováno. To je takový princip, který je dnes naprosto běžný e, při v řešení otázek rozvoje eh, různých oblastí a ten je teď vlastně ohrožen. A pak se také jedná o eh, rozumné hospodaření a rozpočtování. My se dostáváme opravdu do svízelné situace a co je na tom hrozné, je, že jsme jim to prostě řekli včas. My jsme věděli, co bude následovat, že to bude vypadat takhle. A teď musíme být opravdu velice pevní, máte pravdu, eh, Durané, že bychom asi měli ty věci posunout na vyšší úroveň v institucionálním měřítku, abychom to diskutovali s nějakým výsledkem. Předseda, děkuji. Ano, ano. My se teď nacházíme eh, tváří v tvář situaci, která byla předvídatelná. My jsme tušili, že tomu tak bude. A v následujících týdnech se prostě ukáže, e, nastane hodina pravdy pro Evropský parlament. E, naše legislativní výbory dobře pochopili, že ve všech oblastech, které vedly k nějakému Eh, přijetí stanoviska eh, v závěrech Evropské rady z 8. února, které se zároveň vztahují eh, k spolurozhodování, tak prostě je tam vše řečeno dost jednoznačně. Některým to trvalo dlouho, než to pochopili. A ze strany rady, a zase to bylo předvídatelné, ministři postupně E, mají svá předsednictví, nejdřív to bylo Ir, Irové, teď jsou to Litevci a ti ministři se domnívají, že všechno, co je napsáno v závěrech z Evropské rady z 8. února, je prostě e, vytesáno do mramoru, vytesáno do smluv a že se o tom vůbec už dále znovu jednat nemůže. A nebezpečí ze strany parlamentu tkví v tom, že každý z našich e, příslušných výborů, E, mohl být a je pod tlakem. A my to ostatně vidíme u zemědělství, vidíme to u soudržnosti v regi a v agri. E, ten tlak tkví v tom, že se říká, pokud nedojde k dohodě do konce roku, tak e, vlastně ta reforma, ten nový systém nenastoupí a vy skončíte své volební období fiaskem, neúspěchem. Takže eh, prostě se říká, je třeba nalézt určitý kompromis, lepší je teď hned mít eh, kompromis, byť špatný, eh, který by nám eh, umožnil uzavřít to volební období s tím, že můžeme tvrdit, že se nám podařilo reformovat zemědělskou politiku, než abychom neměli nic. nic. A to je mimochodem otázka, kterou jsme si položili také v rámci VFR. To je tlak, kterému jsme museli nějakým způsobem čelit. Takže my se z toho nedostaneme, s, nějakým řešením, které by jinak než s řešením, které by zaručovalo, že e, pravomoce, které Evropskému parlamentu e, přiškla Lisabonská smlouva, jsou skutečně vykonávány a zajištěny. Takže bude zapotřebí vést globální eh, vyjednávání. A jak to řekla Anna, my jsme si tu otázku položili včera na kontaktní skupině a předseda Schulz dospěl k závěru, že bude zapotřebí eh, uspořádat takový summit trojky, tří, eh, na základě článku 320 4, tak jak jsme to využili pro víceletý e, finanční rámec e, minule. A tento summit by se měl tedy konat co nejdříve, už vzhledem k nadcházejícímu trialogu k těm e, tématům, která jsou naplánována v následujících 14 dnech. Já chci ještě připomenout jednu věc. Co se týče COBU, tak my jsme naplánovali návštěvu do Vilniusu na 19. a 20. září. Je to tak, 19. a 20. takže eh, tu delegaci Kobu eh, povedu já osobně a setkáme se ve Vilniusu s paní Gribuskajte. Také jsme již eh, Eh, zorganizovali první trialog o rozpočtu na rok 2014 eh, před dvěma dny s ministrem pro rozpočet Litevska. Litvy a já jsem litevskému ministrovi také naznačil, že to je jedno z téma, eh, které chceme řešit s paní Gribuskajte. Takže asi tolik a já se ptám, zda má někdo nějakou připomínku či otázku. Mimochodem, jak ostatně už předeslal Ivajlo, my teď budeme v mezičase připravovat naši zprávu a naše doporučení, naše stanovisko k doporučení AFKA ohledně meziinstitucionální dohody. Shodli jsme se s AFKem ohledně znění, které by bylo vhodné pro eh, toto doporučení a asi si vzpomenete, že jsme se rozhodli vypracovat zprávu z vlastní iniciativy, zprávu KOBu, eh, která eh, bude analyzována po hlasování o VFR, o institucionálních lekcích vyvozených právě z vyjednávání kolem E, e, VFR. Jsme si jisti, e, že AFKO s námi v tomto bude spolupracovat? Ano, přesně tak. Já jsem se včera shodl s předsedou, sekretariáty jsou v kontaktu a samozřejmě AFKO uh, už odložilo své vlastní hlasování, naše stanovisko tak nehoří a chceme prostě vytvořit určitý tlak na Evropskou radu, tak jak jsme se o tom zmínili před chvílí. Dobře, takže pokud teď už nemá nikdo nic k tomuto velice významnému bodu, můžeme přejít k bodu 6 a tento bod 6 je velmi těsně spjat politicky a rovněž z technického hlediska, pokud to tak mohu říci, s víceletým finančním rámcem. Jedná se o rozpočet na rok 2014. Ana. Ani se ptám, zdali nám chce stručně popsat situaci po hlasování v radě a po trialogu, eh, který jsme vedli před dvěma dny. Ano, pane předsedo. Rada hlasovala o rozpočtu 2. září eh, písemném postupu a když se podíváte na ta čísla z rady, tak je to zase business as usual. Zdá se, že to je takové symbolické cvičení a že se prostě musí škrtat, musí škrtat, ať už vypadá ten rozpočet z kraje jakkoliv. A co rada udělala? Rada prostě platby zkrátila. Zkrátila je asi o jednu miliardu eur. jednu celo, eh, to znamená 0,8%. Eh, to vypadá jako malé snížení, ale už ten rozpočet jako takový je E, prostě velmi malý a 1,2 je snížení, co se týče závazků, tak e, oproti tomu, se navrhla komise. Takže to znamená, že když se to srovná s rokem 2013, tak uvidíte, že e, je to o 6 menší rozpočet e, oproti rozpočtu na rok 2013. 6 je rozdíl mezi návrhem na rok 2014 a rozpočtem tak, jak funguje v roce 2013. A možná si vzpomenete, čtete, eh, návrh komise eh, byl eh, takový, že růst zaměstnanost, to jsou oblasti, které jsou nám drahé, výzkum, vzdělávání, tam komise navrhuje největší škrty, nejpřísnější snížení. A to jsou, jak jsem řekla, oblasti, které jsou pro nás významné. Samozřejmě v rozpočtu od Rady a komise je e, také e, ten náběh finančních prostředků pro, e, pro iniciativu pro mladé ale v dohodě o víceletém finančním rámci jsme se také rozhodli, že budou navýšeny eh, eh, systémem frontloadingu ještě další oblasti, eh, například výzkum a tak dále. Takže je trochu zvláštní vidět, že kromě toho, že tady probíhá tento front front-loading, eh, rada i nadále ještě eh, vlastně přes tyto převody eh, snižuje prostředky. Dříve, v minulosti, vzpomínám si, co říkal Salvador Garriga, závazky jsou pro parlament a platby pro radu, ale závazky představují politické rozhodnutí a to je prostě rozhodnutí ohledně plat, eh, toho, co eh, si myslíme, že by evropský rozpočet měl eh, platit a platby, to už by mělo být technické, technická část celé věci, ale ona se stala politickou, protože na to se soustředují ministři financí, soustředí se na to, co skutečně zaplatí ze svých rozpočtů v tom konkrétním roce, i když vlastně by to mělo odrážet rozhodnutí, která byla učiněna před mnoha lety. A to celé dovedlo nás do situace, kdy se to celé stalo politickým problémem a my jako parlament se tím musíme zabývat. A právě proto v některých těch otázek, eh, otázkách, které byly zmíněny v našem mandátu pro trialog, Eh, tam se to prostě eh, týká eh, rozpočtu pro rok 2014, návrhu opravného rozpočtu, dostatek finančních prostředků, otázka toho, aby rada zaplatila vlastně to, co bylo Eh, faktury za letošní rok, abychom nezačali rok 2014 nesplacenými fakturami, abychom měli větší manévrovací eh, pole. To bude prostě také součástí diskuzí kolem rozpočtu na rok 2014. A je třeba ty situace eh, řešit, je třeba samozřejmě nejprve vyřešit situaci kolem rozpočtu 2013. To je pro nás předpoklad pro to, abychom dospěli k dohodě ohledně víceletého finančního rámce a rozpočtu na rok 2014. Všechno je to v podstatě propojené. A opravdu vidíme, že komise je naprosto velice nervózní ohledně pladeb. Eh, oni prostě teď mají už problém s hotovostí. Skutečný eh, problém s proplácením svých faktur a to pravděpodobně e, nebude menší e, v příštím roce. Jak si asi vzpomenete, v návrhu komise, kromě oblasti zemědělství a administrativních výdajů, tak co se týče víceletých programů, jenom 8 pladeb v příštím roce se budou týkat nových programů. Vlastně všechno ostatní bude se vztahovat k proplácení těch starších programů a iniciativ, ke kterým, jsme, ke kterým se Unie zavázala v minulých obdobích. Takže ve skutečnosti jsme ve situaci, kdy eh, ta otázka kolem eh, pladeb je nesmírně eh, napjatá, protože sebou táhneme obrovské množství nezaplacených výdajů z minulosti. V letošním roce jsme požádali, aby jsme měli pracovní skupinu ohledně pladeb s radou, a také se zbytkem těch kapitálů, to znamená e, s těmi závazky, které e, tady existují a irské předsednictví prostě se od toho odtáhlo, my jsme k ničemu nedospěli, teď jsme to během posledního trialogu, který se konal v tomto týdnu, znovu začali diskutovat e, s litevským předsednictvím a řekli jsme, že je prostě zapotřebí se tím zabývat, abychom měli přesnější představu o tom, jaké závazky e, nabývají splatnosti a jak tedy se s tím vším poradit. Já si nemyslím, že jsme dostali na své otázky a e, na e, své vystoupení nějaké konkrétní odpovědi. Musíme nadále vyvíjet tlak, abychom to vyřešili, abychom přiměli radu sednout si k jednomu stolu, diskutovat o těchto otázkách, jak zajistit, aby eh, prostě ty otázky kolem závazků a pladeb byly dořešeny. Abych to se stručnila, co se týče čtení eh, v radě, tak eh, je to eh, tedy toho textu eh, rady, tak je to business as usual, eh, protože jsou tam zase ty škrty, nejsou velké, jsou spíš symbolické, ono už není až tolik z čeho škrtat. Je to tam u těch závazků především a především pod okruhu 1a, což je růst, potom ve trojce, což je Eh, program, to jsou programy pro občany a pro justici a eh, také u okruhu eh, čtyři zahraniční věci a také k administrativním výdajům se zdá, že rada dále hledá úspory. A je tady ještě ta otázka soudního eh, eh, sporu, který eh, stále ještě není ukončen a který se týká regulování platů úředníků, to musíme také ztrácet ze zřetele. My jsme měli už jeden takový spor a tehdy ho rada prohrála. Zastavila vyplácení těch regulovaných platů řekla, že jsme ve speciální zvláštní situaci a když se k tomu soud naposled měl vyslovit, eh, tak eh, dospěl k názoru, že se nejedná o mimořádnou situaci, která by umožňovala eh, takovéto řešení a rozbití dohody, která byla předtím s úředníky dosažena. Takže je třeba prostě také dát stranou určité prostředky na regulaci platů, dát je do rezervy, uvidíme, jak to dopadne. Ale rada dělá všechno proto, aby ty peníze držela na nízké úrovni dole a dokonce ani neuvádí některé věci do rozpočtu, které by tam přitom figurovat měly, protože se jedná o jejich povinnost, o jejich závazky, které by měli, kterým by měly dostat a když se pak e, o tom bavíme, tak oni říkají, že Unie prostě vůbec neví, jak řešit svou ekonomickou situaci. Výbory e, budou hlasovat o pozměňovacích návrzích eh, parlamentu k rozpočtu v zásadě tento týden. Eh, pak se příští týden sejdou politické frakce a bude možno zhodnotit, jak eh, by měla vypadat naše pozice, jak by měla vypadat naše strategie, takže já v tomto směru zatím nechci ještě nic předjímat. Uvidíme, jak eh, se věci vyvinou po hlasování a jednání ve výborech a jednání ve, ve frakcích. Viděli jsme, že Celá řada eh, myšlenek a nápadů od eh, členů, co se týče přípravných akcí a projektů, eh, tak tam se to může někde dostat až k hranici. Viděli jsme, že komise vypracovala seznam toho, co již pokryto je a co je proveditelné a samozřejmě to je určitá informace, kterou v naší práci použít můžeme, ale zároveň jsme komisi i radě řekli, že co se týče Eh, pilotních projektů, tak se také jedná o, a hlavně jedná o politické rozhodnutí, takže my to nenecháme na komisi, ale můžeme prostě využít jejich informací pro svoji práci. A ještě k agenturám, poslední věc k rozpočtu. Máme určitý problém nejenom s postojem rady, ale také s postojem komise kde prostě e, Jutta Hauk a já budeme se brát za to, aby e, každá agentura byla hodnocena podle svých výsledků, podle své práce a jednotlivě je tady určitý počet eh, agentur, které jsou úplně nové, takže se eh, musí vlastně ustavit, eh, musí být také adekvátně vybaveny personálem, stanovit si své úkoly a takové a tak kolem. Zatímco komise jde jinou cestou. Ona by ráda, aby z těch agentur vznikla taková by jako jedna skupina, kde ty Eh, peníze pro nové agentury by měly být poskytnuty eh, z rozpočtu těch eh, starších agentur. A my si nemyslíme, že by to tak nutně mělo být. Já osobně jsem Eh, prostě poslední, kdo by tvrdil, že nemůžeme ušetřit eh, na agenturách, ale to by znamenalo fúzi agentur. A víme, že první, kdo by byl proti tomu, je rada, protože rada eh, je velickým zastáncem toho země geografického rozčlenění agentur v různých koutech Unie. Takže i agentury budou hrát svou roli v tom rozpočtovém řízení a e, tam e, prostě musím zatím říct, že přístup rady není moc e, k užitku. A ještě k tomu trialogu. Já si nemyslím, že byla učiněna nějaká velká změna, že jsme urazili nějakou cestu ku předu, ale máme určitou představu o časovém harmonogramu komise 18. září přijde s opravným e, dopisem, který se týká právě toho transferu ohledně kosmase a Erasma a také e, se to bude týkat zemědělství, jsou tady ještě další otázky. A jak rada, tak my e, samozřejmě hodně, hodně očekáváme toto hodnocení, abychom zjistili, jaké finanční prostředky ještě zbydou, co ještě bude poté realizovatelné. Ale jinak myslím, že prostě jsme stále v situaci, eh, řeknu to jinak, nejsme si tak vzdáleni, jako jsme bývali v minulosti, ale s tím novým víceletým finančním rámcem eh, to nakonec eh, bude předmětem schody a manevrovací marže bude nesmírně, nesmírně zúžená. Takže je to prostě tak, je to smutné, ale e, jsou tady e, další a další škrty, které nás čekají. Děkuji, ano. Monika. Moniko, chcete to ještě doplnit nějakým komentářem? Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Pokud jde o rozpočet parlamentu a rozpočet dalších institucí, dovolím si pár komentářů nebo několik prvotních poznámek. Na počátku roku jsme se bavili o tom, že zatím nevíme, jaký bude výsledek nového služebního řádu. E, nyní ty výsledky máme a to samozřejmě povede ke snížení v rámci našeho rozpočtu parlamentu. Přesná čísla získáme během dvou, tří dnů, zatím je nemáme stoprocentně k dispozici a následně můžeme vycházet z rozpočtu, který bude mnohem nižší než to, co jsme schválili jako ty odhady, takzvané estimates. Dovolte mi, abych eh, k tomu nastolila ještě dvě, tři další otázky, kde jsem jako zpravodajka toho názoru, že E, neuděláme chybu, když v roce 2014 snížíme příslušné částky, například e, konzumace kávy ve výborech, které, která samotná stojí 2,5 milionu euro to eh, samozřejmě snížíme, můžeme to snížit, můžeme se spokojit s automatem na kávu, myslím si, že to nebude velký problém. V každém případě eh, takový, problém, takový návrh budu předkládat velmi opatrně, eh, protože někteří trvají na tom, aby jim ta káva byla servírována osobně. Ovšem, když mám voličům vysvětlovat, proč musíme platit půl milionu navíc jenom za to, že eh, dostáváme tu kávu takto na stůl, tak je to velmi obtížné. Další otázka eh, se týká toho, jakým způsobem tedy mají být placeni asistenti a poslanci. Já to eh, nepovažuji za rozumný návrh. Další věc Musíme se pobavit o tom, jestli na počátku příštího roku eh, dodržíme míru cest v rámci delegací a výborů, jestli je takový rozsah misí skutečně potřeba, protože eh, končí legislativní období. To znamená, že i to by byla taková oblast, kde bychom mohli eh, podniknout určité škrty, provést určité úspory a já myslím, že díky tomu všemu bychom mohli vytvořit rozpočet Evropského parlamentu, který bude rozumný a který tedy zohlední to, eh, že eh, samotné náklady na eh, konec legislativního období činí 2,2 To znamená, že pokud, se, pokud bychom odmysleli tyto náklady, dostali bychom se na nulu. A dostali bychom se potom na tu spodní hranici minus 0,3% a tak dále, protože eh, ne všechno eh, můžeme eh, škrtnout. V každém případě jsme pišní na demokracii, ale když zjistíme, co všechno to ke konci mm, legislativního období stojí, tak je to trochu problém. Můžeme se samozřejmě shodnout na tom, že nebudou žádné volby, ale to asi nepůjde. To znamená, že nejlepší bude, když se smíříme s tím, že s tím zkrátka souvisí určité náklady. E, další problém. Otázka penzí, o tom jsme hovořili s komisí. Poprvé je to tak, eh, že máme statut poslance. Většinou je to tak, že penze jsou součástí eh, rozpočtu komise za veškerý personál institucí. Ovšem nyní tady máme statut poslance a bylo by dobré, kdybychom to eh, nově koncipovali, vytvořili novou strukturu a kdybychom to tedy začlenili do eh, rozpočtu eh, penzí, kde jsou všechny další penze. Eh, jsou to zhruba, je to zhruba 330 tisíc, není to moc, ale je určitě smysluplné, abychom to takto oddělili hned na začátku, abychom tak nečinili později v průběhu. Statut poslance je nový, celá ta úprava je nová, to znamená, že s tím nepochybně budou souviset i další technické úpravy, to znamená, že Eh, penze budou součástí eh, položky penzí a nebude to součástí toho našeho aparátu. Eh, kromě toho tady jsou určité, je tu určité poradenství pro poslance, ale nejdůležitější jsou tedy ty eh, důchody. Takže té otázce bychom se určitě měli věnovat. Pokud jde o další instituce, tak mi dovolte, abych zmínila především Evropskou službu pro vnější činnost, protože SVČ eh, zažívá určitý spor a bude ho zažívat i do budoucna. Za, do posud eh, tomu bylo tak, že Evropská rada neuznala, nebo rada neuznala ani ty, ty základní náklady SVČ, já si nemohu uh, ani položit otázku, uh, co by se stalo, kdybychom toto neměli zajistit, kdybychom neměli zajištěny uh, ta, zajištěna ta zajišťovací opatření jak kdyby například došlo k nějakému útoku. Já tady vidím, jak jsou zajištěni poslanci Spolkové republiky Německa, e, Spojeného království a tak dále. A když se podíváme, jak má být financována Evropská služba pro vnější činnost, tak mám pocit, že je tady určitá diskrepance Rada již dávno ohlásila, že v této otázce je ochotna s námi ještě jednou hovořit. To znamená, že já osobně to považuji za možnou variantu. Další problém nastává s Evropským soudním dvorem, protože eh, tady rada také eh, škrtala paušálně, vzala zkrátka určité opatření a použila ho paušálně. Eh, a u Evropského soudního dvora eh, takovéto škrtání možné není, protože tím vyvstávají velké problémy s obsazováním jednotlivých postů. Eh, musíme si uvědomit, že Evropský soudní dvůr nyní musí zpracovávat 100, o 100% více případů a v tomto kontextu je velmi eh, obtížné podnikat takovéto závažné škrty. Oni by vůbec nemohli zvládat tu každodenní práci, nemohli by e, obsadit pozice, které potřebují především po tom, co vstoupilo do Evropské unie Chorvatsko. To znamená, že to není vůbec přijatelné, nicméně doufám, že naše diskuze s radou e, proběhne e, dobře. Další věc, výbor regionů. Evropský hospodářský sociální výbor, snažíme se s nimi spolupracovat, nicméně ta spolupráce je v tuto chvíli poměrně napínavá protože na jedné straně je to tak, že v rámci politické spolupráce se chceme co nejvíce zblížit, na druhé straně je to tak, že probíhají i nadále diskuze. E, to ty původ, eh, prvotní problémy se částečně vyřešily, to znamená, že spolupráce bude pokračovat, ale zatím to není hotovo, to znamená, že příští týden nebudeme moci předložit konkrétní čísla, budeme muset počítat s určitou bezpečnostní rezervou. Eh, ta spolupráce eh, by tedy od roku 2014 měla být možná. Tolik tedy krátký přehled všech nutných kroků, které máme před sebou. Děkuji. Madame. Děkuji, paní zpravodajko. Dominik Rike požádal o slovo. Merci. Děkuji, pane předsedo. Já bych řekl pár slov po Aněncen k rozpočtovým otázkám. Já nechci opakovat to, co tady správně zaznělo. Eh, první věc, která mě zaujala jako poslance, je to, že dochází k daleko většímu rozporu mezi eh, rozpočtovými eh, pracemi a ostatními pracemi evropských institucí. Jinými slovy, postupem let legislativní práce eh, operativních nákladů evropských přímých a nepřímých institucí nadále navyšují a přitom rozpočty jsou čím dál tím omezenější a také dochází k časovému skluzu. To znamená, v rámci víceletého finančního rámce je naprosto šílené, že teď se jsme v, jaksi v této situaci, co se týče legislativních základů, protože vidíme, že tři čtvrtiny práce neproběhly, protože rada to blokuje. A druhý problém to se týká agentur, to je dobrý příklad. My produkujeme eh, legislativní texty, nařízení a různé věci na úrovni u Evropy, to se musí nějakým způsobem materiálně projevit konkrétně agenturami a teď dochází ke škrtům, takže se dostáváme do situace, kdy čím více Evropa eh, produkuje a jaksi zásahu a čím více je přítomná v terénu, tak tím méně na to má prostředků a navíc ty rozpočtové úkoly nebo práce jsou Eh, eh, jaksi narušovány, řekl bych, zmatkem v radě. To to, to je zmatek, který eh, je o to horší, že ministři, kteří tam jednají, nemají mandát. A já nevím, jestli vůbec vlády mají co jim dávat mandát. A takže se mi zdá, že dochází k jakému si útěku ku předu, kdy nebo tedy kdy je na jedné straně snaha jít ku předu, vést Evropu dopředu a současně rozpočet je, eh, jak si jde dozadu. Eh, co se týče rozpočtu pro rok 2014, já jsem stínovým zpravodajem za EPP a to je jasně ilustrující příklad tohoto problému. Když to porovnám s pekařem chléb, to znamená eh, to, že eh, ten víceletý finanční rámec jako velký bochník se zmenšil a teď ještě nám eh, krájejí na tenké krajice, takže eh, je to tenký krajíc jak co do absolutních hodnot, globál, globální dotace a je to tenký krajíc i co se týče přímých plateb na nové akce a více než 90 procent tohoto hubeného rozpočtu e, poslouží k úhradě dřívějších závazků, ať zeme věci správnými jmény. A je to naprosto v rozporu s politickými deklaracemi e, hlavních představitelů rady a je to naprosto v rozporu s tím, co si přeje Evropský parlament. To znamená, že na Eh, jsme v pasti kvantitativní, kvalitativní, doháníme sklus a máme proti sobě partnery, kteří umějí škrtat, to jsme viděli, že v tom je rada nesmírně efektivní po té kvantitativní stránce, ale jsou naprosto paralizovaní v oblasti legislativních úvah. Eh, víte, já, já jsem z toho konsternovaný. Eh, je neuvěřitelné, že instituce mohou takto fungovat. Takže abych to uzavřel v rámci rozpravy o rozpočtu na rok 2014. Buď uposlechneme to, co navrhuje komise, ten návrh komise, je to docela až komické, u plateb se dostáváme k marži 200 tisíc eur u rozpočtu, který představuje několik set miliard. Takže to je, to je naprosto šílené. Ani um, domácí rozpočet v, v rodině nelze vést tímto způsobem. A nebo tedy um, přistoupíme na návrh rozpočtu uh, uh, rady, kdy tedy bude držet v, v těch mantinelech, ale uh, zcela odbourá všechny politiky. Takže uh, EPP je toho názoru, je lepší ponechat nějakou marži a případně ji potom eh, dát na určité priority a tam si myslím, že v tom se můžeme v parlamentu shodnout, spíš než eh, navrátit rozpočet tak, jak jej navrhuje eh, komise, ale bez žádného, bez prostoru kam, jak si kam eventuálně postupovat. Každopádně si myslím, že eh, máme velice nepříjemné hm, eh, jaksi dojmy z těch našich partnerů a, a z těch rozporů, které existují mezi tím legislativním rozletem eh, a, a způsobem, jak se s penězi nakládá. Samozřejmě všichni chápou, že je to těžké, členské státy Eh, mají velké státní dluhy, které samozřejmě zatěžují a mm, které musí brát v úvahu, ale i v, za těchto podmínek Eh, evropský, jejich výkon v oblasti evropského rozpočtu je špatný. Eh, bylo by žádoucí, aby Evropský parlament dospěl k nějakému společnému postoji, silnému společnému postoji, protože pokud bychom k rozporům v radě ještě dodali rozpory uvnitř parlamentu, bylo by to daleko ještě katastrofálnější. Děkuji, kolego. A za socialisty, Heider. Señor presidente. Muy breve, hacer algunos comentarios sobre eh, la... Děkuji. Tak několik stročných připomínek. Eh, v souladu s tím, co říkala paní Jensen mm, o rozpočtu 2014. Když si přečteme, co píše eh, rada, tak je to stále stejné, nás to nepřekvapuje. Cílem je, jak snížit i platby, i závazky a tentokrát ty škrty jsou sice poměrně skromné, ale to neznamená, že rada nechtěla eh, jít dál a škrtat víc, ale prostě náš rozpočet je omezený v rámci VFR a takže rada šla až na hranici těch možností, tudíž eh, to snížila o několik milionů, eh, co se týče závazků a i, co, i plateb. E, nicméně vyvolává to velké rozpaky, e, zdroje jsou samozřejmě omezené, ale ty škrty e, třeba jsou provedeny v rámci programu Kosme nebo Horizont 2020 a přitom Eh, eh, byl, eh, se, se rozhodlo původně o tom, že se tyto aktivity rozšíří. Takže závazky, vlastně, které byly přijaté, byť neformálně, nejsou dodržené. A přitom my všichni vycházíme z toho, že v budoucnu by tyto závazky se měly konkretizovat. Pak je tady další věc, a to jsou administrativní náklady. Je pravda, že velmi často tady říkáme, že musíme zlepšit efektivnost naší administrativy, ale ale nemyslím si, že rada to vnímá tímto způsobem. Rada se pouze seznámila s výší administrativních nákladů a provedla eh, drastické škrty, aniž by to bylo spojeno s jakoukoliv analýzou. Já si spíš myslím, že je to strategie. Pokud zredukujeme administrativní eh, položky, tak nebudeme moci realizovat programy tím žádoucím tempem a tudíž administrativní jaksi omezení povede k daleko větším eh, eh, úsporám, protože ty prostředky nebudou moci být eh, náležitě vydány. To se týká také agentur. Já nemám agentury na starosti, ale myslím si, že to nemá logiku. Zrovna jsem hovořila o agenturách a tady právě dorazila paní Rok. To je dobře. My žádáme od agentur, ať už se jedná o bankovní dohled ze strany výboru Ekon nebo o námožní bezpečnost a my jim nakládáme čím dál více odpovědnosti a současně jim škrtáme eh, rozpočet na výdaje a zaměstnance. Takže ty škrty jsou symbolické, skromné, nicméně vyvolávají eh, obavy z problémů. Dále otázka plateb. Pokud akceptujeme eh, interpretace nebo návrh komise, bylo by tam, byla by tam rezerva 200 tisíc eh, eur, v případě rady je to jedna miliarda a já nevím, já bych se obrátila na eh, komisi, jestli nám může dát nějaké doplňující informace, protože je otázka, jestli potom ta úroveň plateb pro příští rok bude dostatečná. My jsme ještě nepřijali druhou e, část opravného rozpočtu a tak možná by nám komise mohla říci, jaké má záměry, ale myslím si, že účty, které musím být uhrazeny v roce 2013, budou představovat více než jednu miliardu. A nevím, jaká částka to bude, ale tam žádný, žádná marže, žádný prostor nezůstane. A co se týče výboru pro zemědělství a další otevřené otázky, eh, jestliže dojde k navýšení předběžných plateb, tak tam ty eh, požadavky budou v dalším roce o to větší. Takže otázka zní, zda eh, úroveň plateb navržená komisí a radem je správná, ale musíme se také zamyslet nad tím, co budeme moci věnovat na příští rok. Co se týče strategie parlamentu, <clears throat> co se týče prostoru pro jiné politiky, pro jiné programy, ale dnes myslím, že hlavní problém zní, jakým způsobem konkretizovat tuto dohodu, kdy nám to komise předloží, jak eh, bude možné eh, toto rozdělit mezi léta 2013 a 2014 a dále otázka plateb. Tady nejde o 100 tisíc nebo o jednu miliardu. Myslím si, že je to prostě daleko zásadnější problém. Děkuji, Aider. Pan Narancho. Sí, gracias, presidente. Muy brevemente, yo voy a referir... Děkuji, pane předsedu. Budu velmi stručný, protože jsem se chtěl vrátit k jedné velmi konkrétní otázce a chtěl jsem poděkovat paní Jensen, naší zpravodajce, za velmi eh, pěknou prezentaci. Souhlasím s tím, co řekla, pokud jde o obecný obsah, ale eh, mám ještě jednu konkrétní otázku, která se týká velmi nápadných škrtů v díle 5, protože tady jde o částku určenou na evropské školy. Je to okruh 5. 5,7 e, méně než v předešlém roce. A rada následně škrtala ještě více, to znamená, že já se v posledku ptám, Eh, proč to tak je? Já samozřejmě chápu problém eh, evropských škol, že tedy předložili svůj rozpočet, ten následně převzala Evropská komise, ale jednu věc nechápu. Proč každý rok jsou prováděny tak závažné škrty v rámci evropských škol? Protože pokud to sečteme, tak oproti loňskému roku je ten pokles o více než 7 proto bych se rád zeptal komise, ale hlavně paní Jensen, eh, proč to tak je. Prosím, vysvětlete nám to, protože eh, ten to snížení, ke kterému došlo v této oblasti, je nadprůměrné, je to více než eh, v celém rozpočtu. Edith Herzog, děkuji. Já budu hovořit za socialisty, ale nejprve bych rád měla, ráda měla dvě poznámky. Za prvé Evropské školy. My jsme tedy předložili pozměňovací návrh, abychom se tedy eh, vrátili k těm třem milionům, které již byly schváleny. Já doufám, že výbor mě v tom podpoří. A druhá malá poznámka, kterou chci přednést, je to, eh, jsou to eh, tedy platby na výzkum v příštím roce. Možná řeknete, že je to tady mnoho a je to mnoho, je to samozřejmě finanční otázka a pokud se dostaneme eh, do situace, ve které v roce 2013 jsme, to znamená, že eh, už nepočítáme s druhým krokem, tak je to velmi závažná situace a já bych eh, to ráda zdůraznila, protože naše výzkumné programy jsou velmi otevřené světy a, světu a myslím si, že to je velmi nebezpečné a destruktivní pro obraz Evropské unie ve světě. Pokud jde o Evropský parlament, ráda bych začala formálními záležitostmi. Individuální eh, nebo lhůta pro podávání individuálních pozměňovacích návrhů je dnes. Eh, následně je možno tedy eh, návrhy podávat do pondělí do 6 hodin. Já chápu, že to je velmi naléhavá záležitost, ale myslím si, že je to velmi obtížné. Následně by nám tedy jako výchozí bod měly sloužit ty pozměňovací návrhy skupiny. My se tedy budeme snažit přizpůsobit Lisabonské smlouvě eh, pracovní skupina a Sekretariát eh, pracuje vhodným způsobem, nicméně stále ještě se nám nepodařilo dosáhnout toho, aby náš rozpočet na rok 2014 se přizpůsobil inflaci, tak jak eh, je požadováno pro další instituce. Já si myslím, že, jsme tedy, že tady předložíme pozměňovací návrhy společně s dalšími eh, kolegy. Já souhlasím s tím poklesem misí, souhlasím s poklesem nákladů na servírování kávy a těšíme se eh, na některé další podněty. Kromě toho velmi vítáme potenciální synergické efekty mezi třemi institucemi, eh, výborem regionu a ekosokem. Nicméně dá se počítat s tím, že dopad na, rok, na rozpočet roku 2014 bude poměrně eh, malý, je neznámý a zůstane neznámým. To znamená, že my nevíme, kolik můžeme započítat jako úsporu do rozpočtu na rok 2014. Pokud jde o penze, tak naprosto souhlasím s paní zpravodajkou a mám tady ještě jednu věc. Jak víte, probíhá probíhá soudní spor týkající se zaměstnanců a pokud jde o další instituce, tak to bylo radou škrtnuto. Eh, ty peníze byly radou škrtnuty, protože rada nemůže ovlivnit Evropský parlament v tomto smyslu, tak Evropský parlament zatím zachoval svoje částky tuto částku ve svém rozpočtu. Nicméně si myslím, že je velmi důležité, aby Evropský parlament eh, neměl ve volebním roce zvláštní privilegia, byť je to potřeba a proto se domnívám, že bychom společně měli předložit pozměňovací návrh, který by obnovil eh, rozpočet ve stejném smyslu jako v dalších institucích. Děkuji. Merci, Edith. Monsieur Pen... Děkuji, Edith. Pan Penkovič. Merci beaucoup, euh, monsieur le... Ano, děkuji, pane předsedo. Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak je tady zajištěno tlumočení z chorvačtiny. Budu tady pokračovat ve své rodné řeči, když dovolíte. Bylo mi řečeno, že nic takového není, říká předseda. Ale ano, říká pan poslanec. Tak prosím. Je našim izvěstitelima e, i za glavno izvěstitelima. Děkuji paní zpravodajce i stínovým zpravodajům za jejich prezentace a dovolte mi, abych k tomu poznamenal jednu důležitou věc. Rozpočet na rok 2014 eh, je potřeba zasadit do velmi zvláštního kontextu. Protože v rámci toho postupu schvalování rozpočtu na rok 2014 se musíme zabývat i víceletým finančním rámcem návrh rozpočtu na roky 2013 a 2014 nebyl optimální, protože první rok byl na konci jednoho víceletého období a druhý rok byl na začátku dalšího víceletého období. To znamená, že očekáváme opravní rozpočet na rok 2013. Man, můj kolega Giovanni Lavita k tomu něco řekne. Pokud jde o rok 2014, tak souhlasím s tím, co říkal náš pan předseda. To znamená, že je potřeba dodržet politické priority, na, které, na kterých jsme se shodli v rámci jednání o víceletém finančním rámci. A tady myslím především na to, že v roce 2014 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Evropský parlament bude tedy jako instituce stát ve středu zájmu. A nyní k těm navrhovaným škrtům což je pod, okruh 1a, tak jak je to e, zachováno v e, dokumentu komise. Myslím si, že e, nesmyslné jsou ty škrty, které se týkají programu COSMA nebo Horizon 2020. To znamená financování malých a středních podniků, nesouhlasím ani se škrty v programu Erasmus anebo v, e, škrty v iniciativě pro mladé, protože to jsou klíčové priority, které musíme posílit prostřednictvím evropského rozpočtu, protože mají sloužit dalšímu rozvoji a růstu a proto se domnívám, že bychom měli změnit eh, tyto priority v návrhu. Já samozřejmě chápu, že e, situace, pokud jde o platby, je velmi obtížná. Chápu obtížnou situaci, pokud jde o cash flow a chápu i potíže s mírou neuhrazených závazků, protože to byly skutečně závažné e, problémy, o kterých jsme slyšeli od pana Levandovského. Nicméně se domnívám, že rozpočet na rok 2014 musí zohlednit politické priority, že bychom je neměli zcela ignorovat, že že bychom tam měli eh, doplnit eh, politické priority, které eh, jsme, ke kterým jsme se zavázali, ať už je to ta konvergenční pomoc a tak dále musíme umožnit a ulehčit dalším zemím cestu do Evropské unie, například Bosně a Hercegovině. A kromě toho musíme podporovat i další nástroje, například nástroj evropského sousedství. A ještě jednu drobnou poznámku, která se týká Chorvatska. Myslím například na škrty ve správní oblasti. Musím říci, že pro nás, pro Chorvaty, je to první rok členství v Evropské unii a proto se domnívám, že právě chorvačtí úředníci by měli být při své integraci do Evropské unie posíleni. Části eh, jsme se na tom domluvili s EPSO, úřadem EPSO a myslím si, že na tom do značné míry závisí i image Evropské unie. Eh, Evropská unie chce přece ukázat, že Chorvatům cestu do EU ulehčí. Dobrý obrigado, Děkuji, pane předsedo. I já souhlasím s tím, že bychom se měli držet našich priorit a dovolte, abych se zabýval konkrétně agenturami. Myslím, že je pro nás nesmírně důležité pochopit, jakou vlastně komise vůči agenturám má strategii. Rád bych Eh, komisi položil přímý dotaz. Prostě my nemůžeme na jednu stranu po nich žádat víc práce a na druhou stranu jim snižovat rozpočty. Pokud chceme dělat škrty, tak eh, eh, musíme také paralelně revidovat zadání pro tyto agentury a postupovat plánovaně, aby ty agentury vůbec tušily, co je čeká. Musíme ale nejprve pochopit, jakou má komise strategii vůči agenturám jaký je charakter těch škrtů, které se tý, mají týkat některých agentur. Například Evropská eh, observatoř pro zneužívání eh, drog. Je to pětiprocentní škrt, který je tady navrh, navržen, ale zároveň tato agentura má um, stále stejné úkoly a priority a vykonává je, vykonávala je v minulých obdobích stoprocentně. Proč tedy takovéto škrty, tak rozsáhlé? Takže já si kladu otázku, jakou má komise vlastně strategii, co od agentur požaduje. A e, v tomto případě e, Evropská e, observatoř ohledně zneužívání drog, tak tam bych byl opravdu rád, kdybych něco věděl. Děkuji a chci navrhnout následující. Myslím, že by bylo dobré, kdyby eh, pan kolega, kterého tady vítám, eh, vstoupil do diskuze až jako zástupce komise až po té, co všichni promluví a vyjádřil se jak k víceletému finančnímu rámci, tak eh, k návrhu rozpočtu na rok 2014, tak k návrhu opravného rozpočtu na rok 2013. Další je Sidonie. Velmi stručně. Celá řada z otázek, které osobně považuji za důležité, tu již zazněla, zmínili je jiní kolegové, nicméně stále ještě mi leží na srdci dvě věci, které bych ráda zdůraznila. Chápu, že je velmi obtížné přijmout škrty v těch oblastech, které jsou u nás neustále zdůrazňovány. To jsou priority spjaté s růstem, se zaměstnaností, a Domnívám se, že je naší povinností během rozpočtového procesu na rok 2014 učinit všechno proto, abychom eh, tady zachovali tyto rozpočtové položky na té úrovni, která je co možná nejvyšší. Myslím si, že právě tím směrem se musí ubírat naše vyjednávání. To znamená, že musíme vytvářet na eh, radu tlak v tomto smyslu. Eh, ráda bych podpořila to, co říkala socialistická kolegyně a eh, sice to, co se týká evropských škol. Já si myslím, že ty škrty v oblasti evropských škol jsou zarážející. To, co provedla rada, je špatně. Já si myslím, že ten rozpočet je vyvážený a to snížení v oblasti evropských evropských škol odporuje našim prioritám, to znamená, že chceme eh, podporovat vzdělávání. Je to v podstatě, eh, jde to proti zájmům našich zaměstnanců a kromě toho musíme říci, že financování evropských škol je již dlouhou dobu pod tlakem. Já vím, že eh, ty zdroje nestačí. Mnoho dětí, které by měly mít právo chodit do evropské školy, eh, využívá školský systém hostující země. To znamená, že již nyní naše evropské školy nejsou dostatečné a pokud bychom měli provádět další škrt, škrty, tak to zkrátka není fér. Já tady ráda slyším, že socialističtí kolegové se chtějí připojit k naší snaze a doufám, že se nám podaří vytvořit širokou koalici, abychom tu situaci mohli napravit a abychom tedy tuto rozpočtovou položku mohli eh, vrátit k návrhu eh, komise, abychom odstranili škrty, které provedla rada. Tak říkajíc tradičně se vynasnažím tom, že budu podporovat oblast vzdělávání, to znamená program Erasmus for All. Je to program, který je nákladově efektivní, je to program důležitý pro občany a pokud se podíváte na eh, náklady na hlavu, na příjemce, tak je to jeden z nejefektivnějších programů. To znamená, že eh, tato položka eh, je důležitá. My jsme se na ní soustředili napříč politickými frakcemi. Snažili jsme se tedy podpořit eh, tuto oblast mnohem lépe. Nyní chápeme, jak efektivní jsou tyto akce a musíme v této snaze eh, podporovat, pokračovat a musíme eh, to i nadále podporovat. Další program Citizen for Europe, to je program, který je velmi důležitý, eh, slouží nevládním organizacím k tomu, aby tedy přibližovali evropskou myšlenku občanům a je to jeden z programů, který nejvíce utrpěl a je to zároveň jeden z programů, které velmi potřebujeme, protože Evropská unie je nyní občanům velmi vzdálená. To znamená, že bychom neměli polevovat v našich snahách přibližovat Evropskou unii, evropskou myšlenku občanům. To je tedy věc, na které musíme i nadále pracovat společně. To je všechno, co jsem chtěla říct a doufám, eh, nebo předpokládám, že máme před sebou velmi tvrdá, těžká rozpočtová jednání. Děkuji. Děkuji, Sidonie. Paní Kavalio je další. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla podpořit eh, slova kolegyně Sidonie. A chtěla bych připojit ještě jednu věc. My eh, bychom se měli snažit o určitou soudržnost. Čtyři roky tady eh, vlastně, nebo celé, celá leta tady diskutujeme o prioritách parlamentu a myslím, že mezi námi panuje eh, konsensus, že politiky, které vedou k růsty, jako je vzdělávání, výzkum, malé a střední podniky, představují pro parlament výrazné priority. A proto si myslím, že rozpočet na příští rok by toto měl zohlednit. Chtěla bych eh, zmínit jeden program, který je velice důležitý v tomto smyslu, to je Horizont 2020. Ten teprve začíná, ale musíme eh, na ní eh, myslet. Jedná se o jeden z programů, který má velkou, velké navýšení E, v tomto roce, tak by se to tak mělo projevit i v roce 2014. Předseda, děkuji. No, další je Monika Olmajer. Děkuji. Mám jednu připomínku. Nejprve chci říct k evropským školám, pane předsedo e, že tady hodně mluvíme o e, vzdělávání a eh, hodně eh, se v tomto směru angažujeme a komise a rada mají jedno stanovisko. Říkají, že to je alespoň 800 eur na eh, žáka v této škole. to není proveditelné. Jsou tady rodiče, kteří prostě Eh, toto eh, nemohou, eh, ne, ne, nemohou tímto způsobem řešit. Jsou tady čekací listiny do školy. To jsou prostě věci, které se jinde nedějí, ani ve Francii, ani v Německu, ani ve Velké Británii. Tak to se nepostupuje. Přece víme, že potřebujeme školy. Mně to připadá opravdovým paradoxem, že s evropskou školou máme tyto typy problémů. Takže žádám o navýšení prostředků pro evropskou školu. A teď k agenturou. Já mám takový dojem, že vlastně Evropská komise o mandátu agentur vůbec nechce diskutovat, ale my bychom se tím neměli nechat odradit a e, měli bychom se snažit zamezit e, tomu, co hrozí. Tam, kde je možno ušetřit, tak proč ne? ale myslím, e, že takové horizontální, obecné, výrazné škrty, prostě tvrdé škrty v ve výši více procent, to představuje velkou zátěž. Dann gekürzt wird. Eh, takže jistě e, škrtá se všude, ale jak už tady bylo řečeno, ty agentury dostávají nové úkoly a přitom to nejde ruko v ruce s finančními prostředky. Mají jich naopak méně, takže se těžko zhostují svých původních e, e, cílů, na tož těch nových. Tady prostě jsou věci, které se vymykají logice a my musíme opravdu s agenturami jednat výrazně jinak. Děkuji, Moniko. Anna Jensen se hlásila. Chcete uzavřít eh, rozpravu nebo ne? Ano, nejprve bych chtěla poděkovat eh, všem poslankyním a poslancům za jejich příspěvky. Myslím, že se tím jenom eh, rozšířil ten celkový obrázek. Garanc například hovořila o strategii to je otázka toho, jak postupovat dál. Neznamená to vrátit se nutně k návrhu komise. Je tady celá řada podrobných e, konkrétních věcí, jako jsou třeba evropské školy, agentury a další programu. Já jsem si zaznamenala všechny připomínky od členů výboru. E, souhlasím, že to bude velmi obtížné jednání a budeme se muset opravdu pustit do těch podrobností jednotlivých těch e, témat a doufat, že se nám podaří e, dospět k výsledku, který by byl pro nás uspokojivý. Zaznala, zazněla celá řada otázek, konkrétně k evropským školám. To bych možná nechala na komisi, aby se k tomu vyjádřila, protože už v návrhu komise se objevily určité problémy právě s, vzhledem k evropským školám. Je to téma, eh, které eh, vlastně dřív parlament sledoval velice intenzivně a teď bychom se asi k tomu přístupu měli vrátit, když vidíme tu strategii škrtů. Je to důležité téma i vzhledem k tomu, že máme vlastně ty instituce napříč eh, Unii eh, v různých místech a prostě tam nedostaneme ty lidi, nebudou tam pracovat, pokud jejich děti nebudou mít šanci na eh, skutečně kvalitní vzdělávání. Děkuji a těším se na další jednání. Předseda, děkuji, ano. E, děkuji zpravodajům a co se týče návrhu rozpočtu na rok 2014, tak lhuta pro podání pozměňovacích návrhů od poslanců vyprší dnes ve 12 hodin a my jsme naplánovali následující časový harmonogram pro náš výbor. Rozprava 26. září eh, a hlasování o pozměňovacích návrzích eh, soustředěné na 2. a 3. října. To se týká tedy těch eh, počtových pozměňovacích návrhů. A hlasování o návrhu usnesení se odehraje ve středu 9. října, která toto jednání bude mimořádně ve Štrasburku. Jak víte, letos byl trochu problém s naplánováním plenárních zasedání, takže asi tolik. A já vám navrhuji, abychom se eh, dále drželi eh, tohoto tématu a e, přenesly se z problémů e, v souvislosti s návrhem rozpočtu e, na rok 2014 s otázkou rozpočtu na rok 2013. Jedná se o bod 7, revize prognózy, je to bod také 8 a 9, předseda se přerušuje. Pane Jean Janet, já bych navrhl, abyste vystoupil až k celku všech, ke všem otázkám najednou, protože nepochybně budou otázky i k návrhu opravného rozpočtu. Giovanni. Děkuji, pane předsedo. Dneska máme na pořadu dne dva opravné rozpočty. Je to číslo 7 a 8, nebo 6 a 7, záleží na verzi programu. Nejprve k tomu bodu 6. Komise to schválila v červenci. Jde v podstatě o technické změny, o jakousi aktualizaci odhadů. Pokud jde o tradiční vlastní zdroje, základ pro výpočet hrubého národního důchodu, britský rabat, aktualizace škrtů, příspěvků eh, z hrubého národního důchodu u Nizozemska a Švédska. Kromě toho to povede ke změnám příspěvku členských států do společného rozpočtu Celkem je to 561 milionů euro. Per non aver rispettato le regole della concorrenza. Je to pokuta od pokuta Microsoftu kvůli nerespektování právu hospodářské soutěže Máme tu tedy opravný rozpočet, který se týká vytvoření nebo změny rozpočtové struktury po eh, vstupu Chorvatska. Je to tedy, eh, je to tedy svěřenecký fond a článek 1.7. Jsou to záležitosti, které bude zpravovat komise a díky nimž Unie bude schopná provádět dohled nad zdroji, které jsou Evropské unii poskytnuty vnějšími dárci. Po vytvoření tohoto svěřenského fondu budeme potřebovat další detaily eh, od komise. Jak už jsem řekl, je to opravný rozpočet, který je spíše technické povahy. Komise ho přijala 5. července a lhůta pro jeho schválení 11. září a následně tedy se jim budeme ještě dále zabývat. Pokud jde o bod číslo 7, další opravný rozpočet, to je úplně jiné povahy Návrh opravného rozpočtu eh, byl komisí při, eh, schválen 27. července. Jde o závazky eh, v okruhu 1b ve výši 150 milionů. Díky nimž se snažíme řešit takové problémy, Eh, jako je nezaměstnanost mládeže. Snažíme se tedy dostat dohodě, která byla uzavřena mezi eh, členskými státy v rámci radě. Eh, konkrétně se to týká tří členských států v rámci Evropského sociálního fondu. Celková částka je tedy 150 milionů euro pro ty tři země. Pokud jde o závazky, Eh, je to do, značné, do velké míry Francie a potom Itálie a Španělsko. Tento opravný rozpočet, jak již bylo řečeno, má jinou povahu, protože je spíše politického eh, charakteru. Je to důsledek dohody o víceletém finančním rámci a už jsme se tímto tématem zabývali v rámci trialogu minulý týden v úterý a při této příležitosti jsme z eh, odpovědí Rady a komise zjistili, že tento opravný rozpočet má velmi citlivou zvláštní povahu. Jednu věc eh, bych chtěl ještě jednou zdůraznit, a sice to, že se jedná o opravný rozpočet a dochází tu k nárůstu e, závazku i plate, proto musíme být velmi opatrní, pokud vezmeme v úvahu problémy, kterým čelíme v oblasti plateb. Jelikož Rada se bude snažit dosáhnout politické dohody, a to znamená, že tedy můžeme být svobodní v navrhování eh, těch závazků, nicméně si musíme uvědomit, že závazky a platby musí být ve vzájemném poměru. Děkuji vám. Eh, Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Já, jsem, já bych se asi zeptal generálního ředitele, jestli by nám řekl, jaké dojmy má komise v této věci, nebo co bych tomu chtěla říct ohledně eh, opravných rozpočtů a rozpočtu 2014, aby odpověděl na otázky, které tady zazněly a potom dám slovo těm, kteří o ně požádali. Pane generální ředitel. Merci. Děkuji, pane předsedo. Takže já projdu postupně ta tři témata, o nich byla řeč, to znamená finanční rámec, rozpočet 2013, opravný rozpočet a rok 2014. K finančnímu, víceletému finančnímu rámci nemám tak dalece, co bych řekl, pouze zaznamenávám, že parlament se chystá hlasovat na druhé říjnové plenárce. To by nám časově dovolilo ještě stihnout legislativní implementaci takového celého finančního rámce, ale jistě všichni, všichni aktéři v tomto sále i mimo něj, že kromě druhého říjnového Eh, zasedání, pokud by to nenastalo tedy, pokud by eh, k tomu došlo později, tak pak by byl problém s implementací nového VFR a legislativních opatření, která jej doprovázejí. Co se týče rozpočtu eh, a zprávy rozpočtu na rok 2013. Nejprve tedy jako komise nás těší, že parlament chce o opravném rozpočtu 7,9 miliard hlasovat příští týden. E, to, je, to, to bude e, v jak, velice e, nezbytné pro rozpočet v tuto chvíli. Pan komisař to nedávno říkal v rámci trialogu, pokud porovnáme výsledky z konce srpna 2012 a z konce srpna 2013, tak i přes všechny restrikce a škrty, které jsme zavedli, tak eh, se docitáme eh, na úrovni 9 miliard navíc Eh, tedy v meziročním srovnání eh, srpna 2012 a 2013, tedy 9 miliard navíc. Takže je vidět, jak je tady velký ten tlak na nás. A v tomto kontextu bych chtěl říct, že komise může potvrdit, že přijme na své poslední záříové schůzi návrh opravného rozpočtu, který my mm, nazýváme opravný rozpočet 2 a to znamená číslo 8, jedná se o 3,9 miliardy a my eh, nadále, jak si eh, upozorňujeme jak radu, tak parlament a hlavně radu, že je naléhavé aby tento návrh upravného rozpočtu byl přijat rekordně rychle, tak aby parlament byl schopen toto odhlasovat na druhé říjnové plenárce, tak abychom se ujistili, že komise bude moci tento rozpočet, opravný rozpočet využít na poslední e, platby, využití v polovině listopadu 2013. Eh, Pokud by tento návrh opravného rozpočtu nebyl odhlasován, pak některé scénáře by nás dostaly do velmi vážných eh, problémů s hotovostí, čili je to ekonomicky i politicky naprosto stěžejní. Co se týče ostatních návrhů opravného rozpočtu, Nemám, co bych dodal k tomu, co říkal pan Lavia ohledně eh, opravného rozpočtu číslo 6 i číslo 7. To bylo zcela kompletní. Nyní, co se týče návrhu rozpočtu na rok 2014. Tady proběhla velice bohatá rozprava na toto téma v tomto sále a prakticky většinu toho, co tady zaznělo, my můžeme jedině stoprocentně podpořit eh, celé to hodnocení. S tím se plně shodujeme. Taky máme na komisi pocit, že experti v členských zemích, přestože jsou experti, tak snad zapomněli, že Evropská rada podstatným způsobem zmenšila víceletý finanční rámec pro období 2014-2020. Já se nechci vracet eh, k číslům, které tady uvedla paní Jensen, ale ať už se jedná o závazky nebo o platby, tak v porovnání s rokem 2013, včetně opravných rozpočtů, je to nižší. A já zaznamenávám, že na rozpočtu pro rok 2014, včetně opravných rozpočtů, to poroste. A všichni tady v sále víme a zpamatujeme si e, diskuse, s radou před eh, prázdninami eh, hledně úrovně plateb. A ta otázka se nevypařila, ta tady dál je. A když komise připravovala rozpočet 2014, tak musím říci, že komise byla ve velice nepříjemné situaci. Museli jsme vybrat mezi různými možnostmi a souhlasím sice s hodnocením pana Rike, ale nesouhlasím s jeho závěrem, co se týče výše plateb. Museli jsme se rozhodovat a především velice skromně odhadnout úroveň plateb v souvislosti s novými programy, tak, aby zůstal maximální prostor pro hodnocení eh, odhad plateb souvisejících s uzavřenými smlouvami. A jestliže se ocitáme na stropu plus minus 200 tisíc eur, tak je to prostě proto, že to nemůžeme udělat jinak a tady nejde o priority. Priority, to se, to se týká závazků. Platby, ty jsou povinné, ty, jsou, to, ty prostě se musí zaplatit. A na straně komise tedy a nás velmi těší, že parlament je stejného názoru, jsme přesvědčeni, že je nezodpovědné chtít snižovat úroveň plateb, i kdyby to snížení se mohlo zdát omezené v porovnání s celkovým objemem rozpočtu, i u takové výše, která e, e, byla radou přijata. Takže na straně komise my si přejeme, aby parlament navrátil úroveň plateb na tu výši, kterou stanovila komise a přáli bychom si, aby parlament navrátil úroveň závazků na tedy tu úroveň návrhu komise a těší nás závěry paní Jensen v tomto směru. A také bych chtěl odpovědět na několik specifičtějších dotazů nebo poznámek, které tady zazněly během rozpravy. Otázka evropských škol. Komise učinila návrh ve svém návrhu rozpočtu ohledně evropských škol, který bere v úvahu skutečnost, že dochází k mírné změně struktury financování. My jsme nezměnili výši prostředků, které evropské školy dostávají k dispozici, vzhledem k tomu, že část prostředků, které budou dostávat k dispozici, půjdou z agentur a nikoli z okruhu 5. Čili ty částky budou stejné. Pouze není důvod, aby to se celé platilo z rozpočtu komise, zatímco agentury a jiné instituce, jako třeba Evropská centrální banka, se nezapojovali, neúčastnili financování evropských škol. A je správné, aby financování rozpočtu evropských škol bylo tam, kam patří, to znamená tam, kde jsou uživatelé. Ale současně je jasné, že škrty, které navrhla rada, jsou naprosto neopodstatněné a nepřijatelné. Takže nás těší, že Evropský parlament je stejného názoru. Co se týče agentur, parlament podobně jako komise uzavřel interinstitucionální dohodu ohledně pětiprocentního snížení praco, počtu pracovníků nebo prostě pracovníků ve všech institucích a to se týká také agentur. A máme vážný problém. A sice, jak ten nedostatek rozdělit. Takže na straně komise jsme se pokusili eh, pracovat s určitým minimem dynamických eh, pracovníků, takže prostě se eh, vytváří vlastně mm, tlak na některé agentury, které tak jako v jiných institucích mohou nějak eh, racionalizovat svou práci. A a mohli bychom a měli bychom se zamyslet nad možností eh, tu a tam sloučit případně posoudit užitečnost některých agentur, něk- několika málo agentur. A to by také umožnilo třeba um, uvolnit potřebné prostředky. Čili pracujeme v rámci, který nám byl stanovený, je to rámec restriktivní a musíme se s tím nějak vypořádat a na straně komise není žádná vůle oslabit agentury, naopak. Možná eh, na závěr jenom dvě slova, abych potvrdil, co říkala paní Jensen. Do konce roku eh, eh, budou dva pozměňovací dopisy k rozpočtu 2014. Jeden dopis bude přijatý 18. září a týká se především rozhodnutí v oblasti v převodu, frontloading, a potom otázky týkající se Kypru a dále zemědělský pozměňovací dopis klasicky v polovině října. Takže doufám, že tím jsem odpověděl na většinu položených otázek. Děkuji. Děkuji, pane generální řediteli. Ivajlo Kalfin žádá slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, generálnímu řediteli za velmi jasné vysvětlení, eh, co se týče potřeb spojených s uhrazováním pladeb a co se týče přechodu od stávajícího rozpočtu k rozpočtu na budoucí rok. K bodům 6 a 7 a konkrétně Eh, co se týče druhé části o opravného rozpočtu DAP 2a. Já jsem rád, že komise navrhuje 3,9 miliardy do konce měsíce a musíme si uvědomit, že to budou špatné zprávy pro ministry finanční, eh, protože eh, DAP 6 eh, bude nepochybně vyžadovat také další příspěvky a pak vzhledem k tomu, jak to vypadá, tak máme ještě ty 3,9 desetin miliard. A je třeba na tom eh, to vnímat v jednom kontextu. Pro mě je velice obtížné prioritizovat, eh, rozhodovat, co je důležitější, zdali těch 3,9 miliard navíc, anebo eh, co uděláme s tím s tím NOR 6, takže e, až budeme hlasovat o NOR 6, tak doufám, že už budeme mít e, informace e, ohledně zahájení postupu, co se týče opravného rozpočtu 2b a myslím, že by to parlament měl vnímat jako jednu ze svých výrazných priorit. A teď k NOR 7. Tady musím říct, že se cítím tak trochu nesvůj eh, v tom smyslu, že to nějak nedokážu úplně jednoznačně jasně vysvětlit. My všichni víme, co je eh, hlavním bodem této eh, eh, nedohody s radou, ale souvisí to s víceletým finančním rámcem. Já to vnímám celé sympaticky, ale musíme to vnímat jako celý balíček. A v tomto smyslu musíme tlačit na radu, aby uzavřela tvoření podmínek pro víceletý finanční rámec dřív, než začneme hlasovat hlasovat o jednom či druhém eh, prvku těch eh, závěrů eh, z února a o dalších věcech. Děkuji. Předseda, děkuji Ivaljo ti, kteří sedí eh, ze, za předsednickým stolem, eh, si opravdu užili eh, toho vašeho, té vaší řeči těla, když jste říkal, že budete, že vnímáte to tak, že v ministři financí si teď tedy, že je bude bolet hlava. Velice jste se přitom usmíval. Užili jsme si to. A teď pan Banžalo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se věnoval návrhu opravného rozpočtu číslo 7. Nechci se věnovat víceletému finančnímu rámci nebo celkovému rozpočtu na rok 2014, ale zmínit spíše několik detailů. Podle posledních odhadů Eurostatu z července roku 2013 je tomu tak, že počet nezaměstnaných v Evropské unii eh, vzrostl na 26,6 milionů euro, eh, milionů, eh, což je více než v loňském roce o 900 tisíc lidí. Počet Eh, nezaměstnaných v eurozóně je také vyšší než 1 milion osob a počet nezaměstnaných neustále roste. A roste i nezaměstnanost mezi mladými lidmi. To znamená, že eh, čelíme hrozbě chudoby, sociálního vyloučení a tyto hrozby eh, ohrožují každý den více lidí. To jsou věci, které musíme mít na paměti, když hovoříme o návrhu opravného rozpočtu číslo 7. Proč to říkám? Říkám to jako eh, člen tohoto výboru, který pochází z Chorvatska. Je to země, která všemi těmito okolnostmi trpí velmi intenzivně. To znamená, že musíme učinit všechno, co bude v našich silách pro to, abychom potlačili chudobu a sociální vyloučení, eh, které hrozí našim občanům především ve Francii, Itálii a ve Španělsku. Současná nezaměstnanost v Chorvatsku je ve srovnání s průměrem Evropské unie 55, eh, dosahuje 55 eh, eh, Průměr EU je 11 a nezaměstnanost mezi mladými lidmi je zhruba 51 To znamená, že hrozba chud chudoby a sociálního vyloučení hrozí jak mladým lidem, tak eh, lidem, kteří jsou eh, v produktivním věku. Vzhledem k těmto eh, okolnostem, které, kterým čelíme jak v Evropské unii, tak konkrétně v mé zemi, budeme Eh, hlasovat pro tento rozpočet, ale musíme si uvědomit, že veškerá opatření, která přijímáme, mají pouze paliativní účinek. To znamená, že je to krátkodobá pomoc. Musíme ale pomyslet i na střednědobou eh, vizi. Musíme jednat střednědobě, dlouhodobě eh, nejen ve Francii, Španělsku a Itálii. To musíme mít na paměti, jak pokud jde o rozpočet na rok 2014, tak pokud jde o víceletý finanční rámec. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. Eh, takže jestli jsem to dobře pochopil, vy jste měl spíš obecnější eh, připomínky, které se více vztahují k návrhu rozpočtu na rok 2014 a samozřejmě těch dalších možných eh, závazků, které potřebujeme pro to, abychom mohli financovat konkrétně fondy soudržnosti. Dobře, děkuji vám. Nikdo další se nehlásí? kromě e, pana Lavy, kterého poprosím o slovo na závěr. Děkuji, pane předsedo. E, rád bych e, v závěru ještě hovořil o dalších věcech, kromě NOR 6 a 7. Eh, informace, které jsme dostali, eh, co eh, týče pladeb, informace, které jsme dostali během posledního trialogu, nám umožňují trochu další reflexy a vracím se také k tomu, co řekl kolega Dalfin. Je pravda, že opravný rozpočet 2013 je eh, hodně podmíněn nedostatkem finančních prostředků, ale v letošním roce jsme eh, opravdu realizovali celou řadu eh, převodů, abychom konsolidovali určité, polož, určité linky rozpočtové, které byly nedostatečné a na základě toho, co bylo řečeno na trialogu a na základě toho, co nám dnes řekl generální ředitel, chápu, že komise se raduje z toho, že má být vlastně první část NOR eh, již schvalována příští týden na plenárním zasedání. Eh, to eh, samozřejmě umožní komisi v případě, že to projde, realizovat první řadu pladeb a já předpokládám, že e, komisař se v tom také angažoval. Myslím, že Evropská komise by nám měla předložit e, opravní rozpočet 2a, e, to znamená NOR 8.9 a to, co nejdříve, aby Evropský parlament mohl ten dokument analyzovat a myslím, že třeba ještě jednu věc, neopomíjet, když jsme hovořili o víceletém finančním rámci, tak jsme si stanovili určitý počet podmínek pro to, abychom ho mohli schválit. Konkrétně e, pokrytí všech e, požadavků na platby na rok 2013. 80 e, všech Eh, do finančních prostředků, eh, všech příjmů, eh, vlastně již bylo za první dva trimestry využito. A my teď potřebujeme navýšit ty prostředky. Pravděpodobně ani to, o čem se uvažuje, nebude dostatečné. Byl navržen návrh opravného rozpočtu ve výši 11,5 miliard, ale to je opravdu, opravdu nutné, aby bylo k dispozici pokud má ten rozpočet výjít. Parlament je připraven, já naprosto chápu problémy ministrů financí, ale myslím, že i Evropská rada musí pochopit, že e, v druhém týdnu října, a kontaktní skupina o tom jasně včera hovořila, nemůžeme uvažovat o nějakém víceletém finančním rámci, pokud nebude existovat schválení, či alespoň e, při e, koncensus ohledně toho NOR 8. Předseda, děkuji. Myslím, že jsme teď probrali všechny otázky, které se e, vztahují k platbám za rok 2013 a návrhu rozpočtu na rok 2014. Teď ještě připomenu časový harmonogram. Příští týden, je toho opravdu hodně, příští týden e, po dnešním hlasování tady budeme na plenárce hlasovat o NOR 2. My tomu říkáme familiárně první tranše. A poté, po tom hlasování na plenárním zasedání, Evropská komise předloží eh, svůj návrh opravného rozpočtu 2a, bude to patrně NOR 8, uvidíme. Eh, rovněž předloží <clears throat> Evropská komise eh, návrh pozměněného dopisu ve světlu 18 teda 18. září, to bude obsahovat konkrétně ty převody, které se vztahují k prioritám parlamentu a také pozměňovací dopis eh, pro oblast zemědělství, klasický, v polovině října. My jsme naplánovali eh, s litevským předsednictvím a je to jeden eh, z těch velice mála eh, konkrétních výsledků, jestli ne jediný, eh, na trialogu před dvěma dny, že se zorganizuje neformální trialog k platbám v následujících týdnech a pravděpodobně to bude kolem 26. září, to znamená ještě před zasedáním rozpočtového výboru v ten den. Jak si asi vzpomenete, my jsme irskému předsednictví takovéto kroky navrhli, ale irské předsednictvo to odmítlo. Odmítlo to písemně, což je mimořádné. Irské předsednictví prostě odmítlo, aby se již na jaře konalo takovéto společné politické a technické jednání. Kdyby se to bývalo podařilo uskutečnit za irského předsednictví, tak by to nepochybně usnadnilo vyjednávání kolem e, víceletého finančního rámce. Ale Irové o tom nechtěli slyšet. Litevci jsou otevřenější. Dělat to teda teď, na podzim, nemá stejný tlak, stejný, e, stejnou sílu, jako kdyby to bylo na jaře, ale alespoň teď takže předpokládejme, že do konce měsíce září se toto jednání uskuteční. A na druhou stranu ještě, jak už jsem řekl, co se týče návrhu rozpočtu na rok 2014, my budeme 2. a 3. října hlasovat o pozměňovacích návrzích zde na rozpočtovém výboru, pak přijmeme návrh usnesení a ještě co se týče vyjednávání kolem návrhu rozpočtu 2014 s radou, tak nasledující trialog se koná 16. října a e, potom e, to další jednání e, konciliační je zahájeno 4. říjnem, ne, omlouvá se předseda, 4. listopadu. To bude první jednání, 7. listopadu trialog a pokud to bude zapotřebí, tak ještě druhé eh, jednání konciliačního výboru 11. listopadu eh, dohodovacího výboru. A mezi tím se ještě bude konat eh, summit schůzka na nejvyšší úrovni e, tří a tam se provede ta syntéza, e, která se bude vztahovat k, mezina, e, k mez, víceletému finančnímu rámci. Takže asi tolik. Teď navrhuji, abychom postoupili dále. Desítka byla odložena, 11, bod 11, která se bod 11 se vztahuje k makrofinanční pomoci jordánskému hášimovskému království. Navrhovatelka tu není, ale Sidonie eh, paní Nienskou nahrazuje. Prosím. Thank you, chair. In... Děkuji, pane předsedo. Janeš Danějsky mě požádala, abych představila stanovisko a proslov eh, k tomuto stanovisko, já ho nyní přečtu. Dámy a pánové, Domnívám se, že budete souhlasit s tím, že návrh týkající se makroekonomické pomoci jordánskému Hašimovskému království je jednoduchý a neproblematický eh, dokument, protože Jordánsko bylo věrným eh, partnerem Evropské unie po celá léta. Proto jsme tedy podporovali tuto zemi během reformního procesu, kterým procházela během arabského jara. Eh, zavázali jsme se nejen k finanční, ale také k technické pomoci ve formě Task Force. Bohužel krize v Sýrii má negativní dopad na Jordánské království. Země čelí nárůstu eh, počtu uprchlíků, eh, menším příjmům z turistického ruchu, menšímu objemu přímých investic, eh, problémy s, do, problémů s, dodávky, pl, s dodávkami plynu a tak dále. Vzhledem k strategické důležitosti země v rámci evropské politiky sousedství se domnívám, že finanční pomoc ve výši 180 milionů euro by měla být poskytnuta v rámci střednědobého úvěru eh, ve dvou splátkách po dobu dvou let tak aby to mělo trvalý vliv na udržitelnost jordánského hospodářství, makrofinanční pomoc by měla především posílit efektivnost veřejného, eh, veřejné zprávy a jejího financování v Jordánsku. To znamená, že by měla na pomoci strukturálním reformám, podpoře malých a středních podniků, podpoře zaměstnanosti a fiskální konsolidaci. Domnívám se, že budete souhlasit s tím, že země si tuto dodatečnou pomoc zaslouží a že tedy předložíte v tomto duchu svoje pozměňovací návrhy. Děkuji vám za pozornost. Merci. Eh. Děkuji, Sidonie. Paní Munie požádala o slovo. Gracias, eh, presidente. Mi grupo compartimos plenamente. Děkuji, pane předsedo. Naše politická skupina naprosto sdílí koncept, pro který se rozhodla paní zpravodajka, protože Jordánské království je tradičním partnerem Evropské unie, ale kromě toho je to e, země, která je v oblasti velkého napětí na Blízkém východě. Kromě toho je důležitá i ta souvislost s nárůstem přílivu uprchlíků, o kterém jste hovořila. To jordánská infrastruktura není schopna zvládnout, to znamená, že tuto makroekonomickou pomoc schvalujeme. Souhlasíme také s tím konceptem e, Chceme tedy podporovat především malé a střední podniky, vytvářet pracovní místa díky této pomoci. Je to tedy nesporný návrh. Doufám, že ho schválí jak rozpočtový výbor, tak také výbor pro zahraniční záležitosti. Paní Gresle, prosím, já bych se ráda zeptala, jestli máme nějakou představu o tom, co s, tím, s těmi penězmi Jordánské království udělat. O tom bych ráda něco slyšela. Děkuji. Bien. Euh, Sidonia Chce Sidonie odpovědět na tuto otázku rovnou? Nebo požádáme zpravodajku? I would, I would believe... Já si myslím, že na to pravděpodobně bude muset odpovědět zpravodajka, ale z toho, co jsem eh, se dočetla, mám pocit, že tato eh, makroekonomická pomoc půjde přímo do rozpočtu, tak jak je tomu v případě jiných zemí. La commission, je vous en prie. Chce se k tomu vyjádřit komise? Prosím, řekněte své jméno. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, z Evropské komise z DG Equin a nejprve bych chtěl odpovědět na tu znesenou otázku ano. Je to běžná makrofinanční pomoc, to znamená, že ty finanční prostředky napomohou rozpočtu eh, této zemi ve velmi obtížné situaci eh, které v tuto chvíli Jordánsko čelí, protože deficit bude zhruba 9 HDP. To znamená, že to je důvod, proč eh, jsme tuto pomoc navrhli. Snažili jsme se tedy eh, na pomoci orgánům při zvládání krize. Očekává se, že v tomto roce eh, celkový fiskální dopad bude 650 milionů, to znamená zhruba 3 HDP. A je to tedy makroekonomická pomoc, Rád bych k tomu přednesl několik obecnějších poznámek, pokud chcete, nebo pokud to bude lepší, tak uh, budete hovořit později. Omlouvám se, na to nemáme čas, bohužel. V každém případě, bohužel, eh, při tom, co se děje v Syrii a ostatních sousedících zemích, je mm, tato jasně eh, zdůvodněné. Eh, ještě připomínám, u této zprávy lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je stanovena na 18. září v poledne. Hlasovat eh, budeme na 3. října. Je to stanovisko eh, pro výbor INTA, který bude rozhodovat 4. října a bude se o tom hlasovat na druhé říjnové plenárce. Děkuji vám. Giovanni neřešil pod 13 a za to můžu já ohledně eh, eh, do, dočasných ustanovení pro předpis týkajících se přímých plateb. Giovanni. sul bilancio eh, Děkuji. My jsme o tom již hovořili v rámci na diskuze o návrhu opravného rozpočtu, ale Konkrétně o této věci ještě řeč nebyla. Jde o stanovisko, které se e, týká přímých plateb na rozvoj venkova a financování, monitorování a řízení společné zemědělské politiky. v souvislosti s víceletým finančním rámcem, totiž vyvstává povinnost nebo nutnost abychom nejpozději eh, abychom s těmito přímými platbami platbami začali nejpozději k začátku roku 2015. Musíme tady připravit příslušná pravidla tak, aby to mohlo probíhat řádným a optimálním způsobem. Z tohoto důvodu jsme prověřovali e, i v jiných výborech, e, jak by to mohlo fungovat. E, v každém případě, pokud jde o výdaje, je to ne- neutrální, nic se nemění. Pokud jde o stanovisko, které jsme museli vypracovat velmi rychle, byli jsme o to požádáni výborem pro zemědělství, abychom se tím zabývali velmi rychle, protože eh, odevzat se to musí na konci září, tak aby to mohlo být předmětem pořadu jednání na říjnové plenárce, aby se to do konce roku mohlo stát součástí legislativy. A e, co se týče témat, která jsou v tomto stanovisku uvedená, tak jsou to především opatření, která můžeme konkretizovat během toho přechodného období, čili jsou to e, opatření rozvoje venkova, ne pouze co do rozlohy, ale také co do investic. Také se jedná Kromě toho je to otázka možnosti od začátku tohoto roku aktivovat převody eh, mezi prvním a druhým pilířem eh, a eh, v oblasti v rámci společné zemědělské politiky. A tedy dohody o, o provádění v nadcházejících letech. E, přistoupili jsme k několika drobnějším změnám, které umožní členským státům během příslušného oprogramovacího období přistoupit k nějakým úpravám a případnému převodu prostředků mezi prvním a druhým pilířem. Toto stanovisko bude k dispozici v angličtině poté, co e, je, se s ním seznámí e, právníci, lingvisté a potom bude na vás, pane předsedo, abyste nám řekl, dokdy e, předložit pozměňovací návrhy, což by nám umožnilo o nich hlasovat na příští schůzi. Děkuji, děkuji zpravodaji. Takže já navrhuji, abychom stanovili lhůtu pro podání pozměňovacích návrhů na 10. září v poledne. a hlasovali bychom 26. září v rozpočtovém výboru, tak aby výbor Agri mohl o tom hlasovat 30. Dobrá? Žádné připomínky, otázky, poznámky. Dobrá, takže tak jsme rozhodli o bodu 13. Před hlasováním nám zbývá ještě jeden bod, e, to Utah Hawk pod 12, změna nařízení o zřízení agentury pro evropský GNSS. Um, um... Děkuji, pane předsedo. Jde o agenturu, která bude spravovat uh, systém družicové navigace. Obsah toho stanoviska není nějak problematický. Jde především o správní předpisy, které se týkají bezpečnostních pravidel a také toho, jak bude probíhat bezpečnostní akreditace a tak dále. Domnívám se, že to vůbec není problematické. Co naopak problematické je, je skutečnost, že komise, když zaváděla změny v rámci agentury GSA, že vycházela z mnohem vyššího rozpočtu po celou dobu platnosti, než Eh, co je ochotná přiznat dnes agentuře GSA. To je tedy jeden problém. A proto jsem v rámci svých pozměňovacích návrhů řekla, že potřebuji, aby nám komise toto snížení prostředků na agentury GSA vysvětlila. Nechci to nyní slyšet ústně, ale chci to písemně, jak má mít tato agentura být schopná eh, plnit své úkoly, když se natolik snížil její rozpočet. Eh, o změněném právním základě se bude hlasovat 14. Eh, října ve výboru ITRA a já bych se ráda zeptala, jak je možnost ze snížených prostředků financovat navržené úkoly. To je totiž stále stejný problém v rámci agentur. My jim přidáváme úkoly, ale zároveň jim bereme zaměstnance a snižujeme jim rozpočet. To znamená, na to bych ráda slyšela odpověď. A další věc je věc obecné povahy, ale týká se to i agentury GSA. Musíme si uvědomit, že ne ve všech stanovištích nebo místech, kde e, sídlí agentury, máme evropské školy. To znamená, že pracovníci, kteří jsou najímáni, si za A buď nemohou sebou vzít děti, e, musí nechat svoje rodiny doma, což je samozřejmě skvělá eventualita. Potom určitě získáte těch kvalifikovaných lidí spoustu. E, to znamená, že pokud nemáme evropskou školu, tak e, je to takzvaný typ 2. Evropské školy typ, typu 2. Musíme si tedy najít nějakou mezinárodní školu, která v daném městě funguje. E, díky tomu, díky situaci v naší skvělé unii je to možné. Od počátku tomu ale bylo tak, že komise příspěvky z kategorie 5, které by měly být vyplaceny na děti zaměstnanců agentur, ale samozřejmě také na zaměstnance delegací a tak dále. Komise tedy ty příspěvky platí, e, vyplácí na školné. Ovšem od příštího rozpočtového roku by tomu mělo být jinak. Od příštího rozpočtového roku by školné děti svých zaměstnanců měly platit sami agentury. A když vezmeme potaz, že mají snížený rozpočet a že z toho ještě navíc mají platit školné dětí svých zaměstnanců, tak je to samozřejmě velmi obtížná situace. To znamená, že já bych chtěla písemné odůvodnění od komise ke všem agenturám. Ano, my tedy převedeme peníze z kategorie 5, ale dáme je agenturám, aby mohly přispívat na školné svým zaměstnancům. U EKY eh, ty peníze nikdy převedeny nebyly. My jsme je neviděli, EKA je neviděla, to znamená, že k tomu bych ráda slyšela příslušné vysvětlení. Třetí věc. A to je zase problém zásadní povahy. Ale víme, že agentura GSA bude sídlit v Praze mají sídlo v Praze. A vždycky, eh, když se vypočítávají odměny zaměstnanců, tak se vychází z takzvaného opravného koeficientu tak aby jejich odměna zhruba odpovídala eh, dané situaci. Eh, jako kdyby pracovali v Kolíně nad Rýnem, ve Štokholmu nebo tady v Bruselu. A ten opravný koeficient se ovšem vypočítává eh, ze situace v celé České republice a to vede k tomu, že eh, ten, ta mzda, průměrná mzda je mnohem nižší, protože průměrná mzdy, mzda v České republice je mnohem nižší než ku příkladu v Bruselu. Ovšem v Praze je naopak vyšší než v Bruselu. To znamená, že lidé, kteří tam pracují, eh, ne, nebydlí na Šumavě, na venkově. Není to tak, že by bydleli na Šumavě a dojížděli každý den do Prahy. Musí si platit bydlení v Praze. A mít životní náklady právě v Praze. To znamená, že i to bychom měli zohlednit a dříve, než o tom budeme hlasovat, bychom eh, všechny tyto informace eh, měli od komise získat. Děkuji. Très bien, merci beaucoup. Výborně, děkuji, Juto, je to jasné. Takže budeme čekat na písemné odpovědi komise na tyto přesné otázky. Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je stanovena na 6. září 17 hodin, to znamená zítra odpoledne. Budeme hlasovat na příští schůzi eh, schůzi, tak aby ITRE to stihlo 14. října a datum plenárky bude stanoveno později. Dobrá, vážení kolegové, takže nyní přistoupíme k hlasování. Takže já vás všechny vyzývám, abyste zkontrolovali, že máte hlasovací lístky. Výjimečně jsem svůj nezapomněl a poprosím asistenty, aby se telefonicky ujistili, že všichni kolegové, kteří si míjí ruce nebo hovoří na chodbě, že na toto významné hlasování přijdou. Takže pokud jste připraveni, můžeme začít bodem 14. Je to NOR 2, první část. Máte všichni hlasovací seznamy, všichni jste připraveni. Dobrý, můžeme. Takže začneme kompromisem A. Kdo je pro? Proti. Držel se. Jeden. Návrh byl přijat. A nyní pozměňovací návrh 9. Zpravodaj má ústní pozměňovací návrh k tomuto pozměňovacímu návrhu 9. Máme tady to písemně uvedené původně navrhla komise. Je tam upřesněno, kdo je pro, proti. Alda je proti? Dobrá. Zdrželi se? Návrh byl přijat. 10 je stažen, návrh 10. Kompromisní návrh B. Kdo je pro? Proti? Jeden. Zdrželi se? Nikdo. Návrh byl přijat. E, návrh C. Kdo je pro? Kompromisní návrh C. Proti? Jeden. Zdrželi se? Jeden. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 15 je stažen. Co se týče preambule, můžeme hlasovat en blok o dvojce a trojce. Kde je pro? Dobrá, ne, tak dvojka. A pozměňovací návrh 2. Kde je pro? Proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo. Návrh tři, kde je pro? Proti? Jeden. Zdrželi se, návrh byl přijat. Čtyřka je stažená, poslanecí návrh šest, který je kompatibilní s pětkou, ale budeme hlasovat nejprve o šestce, kde je pro. Zpravodaj je pro. proti. Jeden, zdrželi se, návrh byl přijat. A poslanecí návrh 5, pokud bude přijatý, stane se bodem preambule G, kde je pro, proti, zdrželi se, jeden, jeden proti, návrh byl přijat. A e, citace, pozměňovací návrh 1, zpravodaj, kde je pro, proti, jeden, Návrh byl přijat. Závěrečné hlasování. Pokud máte hlasovací karty, budeme hlasovat elektronicky. Eh, zahajuji hlasování. Máme tady 33 hlasovacích karet. Dokonce 34, 5. Ale někdo nehlasoval, dobrá, takže končím hlasování. 31 pro, 2 proti. Nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Jeden se zdržel, pardon. Hmm, zpráva byla přijatá. A nyní přistoupíme k návrhu opravného rozpočtu číslo 3. Tam je jeden jediný pozměňovací návrh zpravodaje, kde je pro, proti, jeden, zdrželi se, jeden, Návrh byl přijat. Takže závěrečné hlasování. Zase elektronicky zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 33 pro, 1 proti a nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Blahopřeji zpravodaj. A nyní přistoupíme k opravnému rozpočtu číslo 4. Dans la liste, il y a cinq... Eh, takže od 5 do 24. Vy chcete nejprve tu pětku, dobře. Tak proč ne? Nejprve pětka. Tady je pouze jeden jediný pozměňovací návrh. Je to bod úvodního ustanovení C od zpravodaje. V podstatě jde o návrh to zrušit, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Jeden se zdržel, návrh je přijat. A konečné hlasování ke trojce, takže tady to bude elektronicky. Hlasujte, hlasujte. A někdo se tady probral. 34, stále stejné číslo. Takže tady úředník nebo eh, hlasuje místo člena. Doufám, že nám to soudní dvůr promine. Končím hlasování. Končím ho. Co nám říká slovo? 33 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel, stejné skóre, návrh je přijat a po pětce se teď můžeme vrátit zpátky ke čtyřce. A zde máme dva pozměňovací návrhy od pana Hartonga. Vezmeme je en bloc. Souhlasíte? Kdo je pro? Autor. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Výborně. Takže návrh, návrhy jsou zamítnuty. A konečné hlasování elektronicky. Uvidíme, jak to dopadlo. 35. 35 Tady se nějak vytváří další. Končím hlasování. 33 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, rovněž přijato. Blahopřeji zpravodaji. A teď je na řadě zpráva, eh, je to bod 18 od pana Fernanče. Eh, to vlastně odpovídá tomu, o čem jsme teď hlasovali ohledně opravného rozpočtu. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže stejné. Nebudeme znovu hlasovat elektronicky. Prostě řekneme, to, vedeme to tak, že to je stejné hlasování. A dál různá témata. Je to zpráva pana Alfonsiho, bod 20. Jedná se o režim slonoviny ohledně rybolovu. Nejsou tady žádné pozměňovací návrhy, takže přímo hned přejdeme k eh, elektronickému hlasování. Zprávě pan Alfonsiho. Zahajuji hlasování. A je nás čím dál tím více. 36. To je mimořádné. Končím hlasování. 34 pro, 2 proti stále. A nikdo se nezdržel. Návrh je přijat a panu ho blahopřeji. A před námi je bod 21. Je to zpráva Juty Hau ohledně e, agentury pro bezpečnost, pro námořní bezpečnost. E, jsou tady pozměňovací návrhy, trojka od zpravodaje, kde pro. PPP e ne, kde proti. Chcete k tomu ještě vysvětlení? Ne, budeme hlasovat znovu, já se omlouvám, říká předseda, zpravodajka chce něco říct. Moment. Um, die... Moment. Já jsem od Salvadora slyšela, že EPP je pouze proti číslu, že bude hlasovat pouze proti číslu, ale že zbytek je pro ní přijatelný, že budou hlasovat pro. Jde o EMZu, o nové úkoly, které EMZ má. A komise eh, tady zase stanovila nízkou částku. A dneska jsme bohužel nevzali tolik, eh, kolik m zachtěla, to znamená, že jsme zůstali někde mezi tím. Jak pan zpravodaj ve výboru TRAN, tak já. Salvador řekl ne, chtěl bych hlasovat proti tomu číslu, proti té částce, protože to podle jeho názoru neodpovídá víceletému finančnímu rámci a tomu, co jsme si schválili dříve, pokud jde o víceletý finanční rámec, to znamená, že nechceme jít nad to. Dobře, pro mě to taková, takové pevné pravidlo není, ale budiš. On byl tady, ale bohužel musel již odletět do Madridu, takže řekl, že je proti částce, ale jinak eh, to e-, e Evropská lidová strana podpoří. Děkuji. Děkuji, Juto. A z EPP by někdo chtěl reagovat, odpovědět? Viditelně je to tak, že e, asi Salvadorovo tajné e, přání e, se teď promítá až k zástupcům EPP, kteří nám sdělí co a jak. Dobře? EPP chce Jutě odpovědět nebo něco říct Sidonie? Já e, e, chci jenom, abychom si ujasnili, zda víme, co děláme. Pozměňovací návrh zvyšuje e, částku na 185 milionů. Pokud chceme se této částky držet, pokud ji chceme tedy zvýšit, tak musíme hlasovat pro. Ale pokud se chceme držet původního návrhu komise, tak hlasujeme proti. A jestli jsem vám dobře rozuměla jako zpravodajce, vy chcete, aby se ta e, částka zvýšila. Je to pozměňovací návrh 3. Meine Erklärung galten dem Ganzen. Moje vysvětlení se týkalo celého textu. Pozměňovací návrh číslo 3 vychází z vyšší částky, ale Oba další pozměňovací návrhy neříkají nic o částce, ale eh, je to zase výzva směrem ke komisi. To znamená, že eh, tak, jak mi to vysvětlil Salvador, je proti částce. Dobře. Já to chápu takto. výklad toho, co říká Juta, by měla eh, vést, měl vést EPP eh, e proti, hlas, eh, proti pozměňovacímu návrhu 3, ale pro pozměňovací návrh 1 a 2. Je to tak? Co říká Jean-Luc? Ano, je to ta příslušná směrnice. Dobře, takže duch Salvadora je stále přítomen v sále. A já tedy navrhuji v tuto chvíli elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 3, protože tady jsou názory rozdílné. Zahajuji hlasování k pozměňováku 3. Je nás 35. 34. 34, ještě jedna osoba schází. 37. 37 lidí hlasovalo. No, nakonec nás bude 80. Končí. Končím hlasování. 20 pro, 16 proti, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 3 je schválen. A teď jednička a dvojka en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden proti, zdržení, e, dobře, přijato. A zpravodajce blahopřejeme. Ano, je samozřejmě musíme ještě hlasovat o celém textu elektronicky, je nás 37. Hlasujte, hlasujte. Končím hlasování. 33 pro, 3 proti, jeden se zdržel. Blahopřeju zpravodajce. No a tím jsme skončili s hlasováním ohledně stanovisek. Jsou tady nějaké převody? Giovanni se hlásí. Ano, poté, co jsme hlasovali o zprávě Anfonsi, která se týká dohody o partnerství v oblasti rybalovou s pobřežím Slonoviny, máme tady částku 620 tisíc eur je to převod z jedné linky do eh, druhé. Eh, já si samozřejmě uvědomuji, jaká je situace v oblasti pladeb, ale my prostě nemáme teď jinou možnost než tuhle, abychom to financovali. Děkuji. Kdo je pro tento převod? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, takže to je vlastně stejné hlasování jako u zprávy Alfonsi žádné další rozpočty, co se vás týče. Dobře, pardon, převody, co se vás týče, děkuji. Derek Vaughan má ještě nějaký převod. Ano, jsou tady dva, dvě žádosti, nejsou kontroverzní, jedna se týká od ombudsmana, eh, je to tedy otázka eh, pro nového ombudsmana, který byl právě jmenován. A pak je tady ještě ochránce eh, dat evropský, eh, který potřebuje nabrat nějaké pracovníky, protože má nedostatek lidských zdrojů. Jsou, myslím, obě tyto žádosti zcela nekontroverzní a žádám poslance, aby je podpořili. Děkuji, Dereku. Kdo je tedy pro? Nejprve se týká ten první převod ombudsmana. Kdo je pro, proti? Eh, kdo se zdržel, přijato. Druhý eh, se týká toho ochránce eh, údajů. Pro, proti, zdržel se, přijato rovněž. A ohledně politiky v oblasti budov nemáme nic, takže s hlasováním jsme skončili. A teď ještě bod 25. George Lyon se k nám připojil a já se ptám, zdali nám chcete, George, říct pár slov o činnosti společné pracovní skupiny předsednictva a rozpočtového výboru. Děkuji, pane předsedo. Jelikož eh, jsme se vlastně setkali eh, koncem července a znovu včera, eh, tak je tady několik oblastí, kde prostě eh, byla provedena snah, byla proveden, vyvinuto úsilí, abychom zjistili nějaké nedostatky, eh, aby se také došlo k nějakým úsporám eh, jde o to zefektivnit některé administrativní systémy a e, také e, těsnější spolupráce s komisí v oblasti třeba řízení mzdových e, převodů a tak dále. Prostě máme ještě dva poradce, s nimi jsme intenzivně diskutovali. Je to výbor regionu a ECOSOC. Je tady také vlastně na pat, abychom ještě těsněji spolupracovali hlasovali, abychom výdaje za tlumočení a za překlady sloučili s těmito dvěmi institucemi, aby eh, se to celé zefektivnilo. Eh, takže v tomto směru se snažíme i v parlamentu podporovat politickou práci těchto dvou orgánů. Toto je šetření, které zatím ještě nebylo do dokumentu začleněno, protože to je samozřejmě velice citlivá záležitost eh, Eh, zdali se jedná o nějaké převzetí ze strany parlamentu, eh, prostě jsou tam určité obavy, jak si jistě dovedete představit, eh, takže zatím nedošlo k nějaké dohodě o tom, jak věci efektivně řešit, ale my se tím zabývat budeme muset, to je jednoznačné, ale zatím prostě nemáme možnost vám předložit nějaké podrobnosti do té doby, než nebudou jednání dokončena. Pak je tady ještě jedna oblast, tam jde o práci, e, kterou e, realizuje parlament a časový harmonogram e, parlamentu. Jde o to, zdali bychom, dejme tomu, nemohli zvýšit počet těch tyrkisových týdnů a mít delší pracovní týdny, když už se sem vydáme, tady eh, by se dalo uspořit poměrně hodně eh, prostředků, ale zase, tady to bude potřebovat politickou podporu napříč frakcemi a jak si dovedete představit, to je něco, co je zatím daleko. A máme na to prostě eh, zatím čas a budou asi nějaké návrhy. Předběžná zpráva bude, jak bylo slíbeno, také Eh, nebo byla vlastně už diskutována včera a eh, ten dokument eh, až bude dokončen, necháme kolovat, aby jsme o tom mohli hovořit mezi sebou. My jsme trochu zklamáni, že zatím nebyly identifikovány žádné možnosti úspor, které by se promítly pozitivně do návrhu rozpočtu 2014. A Monika Holmajer a další stínový zpravodaj se ještě pokusí společně se mnou se nad tím zamyslet, abychom mohli e, zajistili e, v tomto směru nějaké pozitivnější vyústění. To je asi jediná oblast, kde jsme trochu nespokojeni, jinak musím říct, že zatím vlastně e, předsednictvo Eh, nepřišlo s nějakými konkrétními opatřeními, jak eh, z úspory realizovat, eh, abychom se také vyrovnali s většími náklady na volební kampaně a tak dále. Jinak musím říct, že ta práce pracovní skupiny je něco, co postupuje dobře. Je to užitečné přemostění mezi předsednictvím a rozpočtovým výborem. Doufáme, že se nám podaří posílit práci eh, poslanců a zároveň eh, zajistit určité úspory, což je náš hlavní cíl. Děkuji, vážený kolego. A jsem rád, že eh, tato činnost, činnost této pracovní skupiny se realizuje takto úspěšně, že snad vyústí v nějaký konkrétní dokument a samozřejmě Eh, rozpočtový výbor ještě uvidí, jak na to bude reagovat, zdali, o tom, eh, zdali k tomu bude eh, nějakým způsobem ještě hledat pozměňovací návrhy. Jde o citlivé téma dalších úspor. Děkuji všem, my jsme vyčerpali náš dnešní pořad jednání. Navrhuji, abychom ukončili dnešní zasedání. Eh, za pět minut se eh, začne jednání koordinátorů. A pan předseda žádá tlumočnický tým, aby zůstal do 12.30, aby tak mohl ještě eh, být využit jedna, na jednání koordinátorů.